Good morning. Vážení kolegové, dobré ráno. Nějak mi tady chybí kladívko, tak tedy ještě jednou dobré ráno. Všem, vážení kolegové, dobré ráno všem. a přeji všem hezký nový rok. Jsem rád, že vás tu všechny vidím, že jste všichni odpočatí a připraveni na práci. Je to první řádné zasedání výboru Libe v roce 2013. Takže vítejte zpět v práci. Začnu tím, že vám připomenu, že v 11 hodin dopoledne budeme hlasovat. A tedy ti z vás, kteří nemají u sebe svou elektronickou kartičku, nechť si pro ní pošlou. Ať, nebo si pro ní dojdou sami. Tak. To řečeno, další sdělení je, že jsme byli požádáni o to, aby zde eh, eh, jedna, jeden filmový tým eh, natočil dokument o ochraně dat. Eh, oni už se účastnili několika zasedání výboru LIBE, takže pokud nikdo není proti, tak eh, připomínám, že bod o ochraně dat se bude natáčet. Dále bych rád sdělil, že zde máme dvě odložené bod, dva odložené body. To znamená následující změny pořadu jednání. Bod 17, tedy hlasování o zprávě Diaz de Mera dnes neproběhne. To je ta otázka víz při přecházení externích hranic. A dále bod 19. Zpráva pana Tavareše o Maďarsku byla také odložena. Nejsou-li námitky, budeme to považovat za schválené. Dále je potřeba schválit zápisy posledních zasedání, to znamená z 10. prosince, 26. 27. listopadu, 20. 21. června, 30. 31. května a 25. 26. dubna. To jsou všechno zápisy, které máte k dispozici. Eh, Pak, když nikdo nemá námitky a žádné nevidím, tak jsou schválené. A teď se dostáváme k bodu číslo 4. Situace v oblasti probíhajících interinstitucionálních jednání o legislativních postupech. Je to otázka Eurodaku, eh, což je téma, na které se ve výboru Libe hlasovalo 17. prosince. První trialog pak proběhl 18. prosince. Teď si tady vyslechneme eh, paní Makovej, zpravodajku, která eh, přednese závěry tohoto trialogu našemu výboru a bude hovořit i o dalších krocích. Prosím, paní Makovej. Děkuji vám, pane předsedo. Budu velmi stručná. V podstatě hlavní témata prvního trialogu jsou tato. Je to otázka blokování versus označení dat, Dále pozměňovací návrhy týkající se dočasné nebo trvalé nemožnosti poskytovat otisky prstů. Za třetí pozměňovací návrhy k článku 20, pokud jde o e, potřebu ve věci podezřelých e, z teroristických, e, z teroristických činů nebo jiných kriminálních trestních činů, kdy ti to požádají o mezinárodní ochranu, dále transfery do třetích zemí, dále prvky týkající se bilaterálních vztahů členských států. Chceme jednat co nejrychleji a irské předsednictví vyjádřilo eh, touhu také po rychlém jednání a po dosažení dohody ještě za tohoto předsednictví. 8. ledna proběhla technická schůzka a další proběhne dnes. Další trialog tak bude naplánován co nejdříve. Děkuji. Děkujeme vám, paní Makovej. A e, teď další zpráva k balíčku e, řízení e, otázky šengenského prostoru, což jsou zprávy paní Weber a pana Koelia, kteří nás budou informovat o trialogu na vysoké úrovni s ministrem Lukou z Kypru a komisařem Malmströmem z 18. prosince. Prosím, pan Koelio. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ačkoliv ehm, předsednictví ehm, pracovalo s parlamentem velmi úzce, nepodařilo se nám dosáhnout žádného závěru. Teď uvidíme, jak to bude vypadat s irským ehm, nastupujícím předsednictvím. Doufejme, že oni budou připraveni tento návrh podpořit a dosáhnout schody. Jak všichni víme, stalo se to, že Pan komisář zcela správně obhajoval to, že se jedná o téma spolurozhodování. E, ovšem rada s tím nesouhlasila. Což znamená, že že e, to příslušné ustanovení v radě nelze odsouhlasit a musíme najít alternativní řešení. Pakliže bychom souhlasili s tím, co se nám předložilo, mělo by to čtyři dopady. Eh, jednak bychom se vlastně vzdali zapojení parlamentu eh, do systému evaluace Schengenu. Dále vzdali bychom se evropského systému hodnocení Schengenu. Dále bychom nemohli, to je za třetí, obhajovat volný pohyb našich občanů. A za čtvrté znamenalo by to vlastně ještě další navýšení eh, takových těch snah ze strany některých členských států znovu zavést hraniční kontroly. Takže je to vlastně všechno naprosto proti tomu, co parlament od začátku zastával. Upřímně řečeno jsem dosti pesimistický, nevidím zde žádnou snahu rady přiblížit se pozici parlamentu bude potřeba jasně apelovat na irské předsednictví, abychom zjistili, zda máme nějakou naději na zlepšení. Děkuji. Děkujeme vám, pane Koelio. My tu situaci chápeme. Předpokládáme, že po rozhodnutí konference předsedů tento celý balíček zablokovat proti tomu, jak rada chtěla měnit právní základ pro, to, pro ten balíček zprávy Schengenu, nelze dosáhnout nějaké celkové schody a práce budou pokračovat za stávajícího irského předsednictví. Jde o toto téma a o další témata, která jsou na tom podobně. My plně chápeme, uvědomujeme si problémy, která, které mohou vyvstat. Takže vyslechli jsme si pana Coelho. A teď se dostáváme k bodu číslo 5. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volný pohyb těchto údajů, obecné nařízení ochraně údajů. A připomínám, že toto se bude natáčet, jak jsem říkal na začátku. Já jsem myslel, že se tam někdo hlásí o slovo, vidím, že to tak není. Takže ještě jednou opakuji, nastupuje bod číslo 5, ochrana fyzických osob a ochrana osobních údajů, volný pohyb těchto údajů. Eh, to je ten v podstatě druhý bod eh, balíčku na toto téma. Ten první bod je, eh, je směrnice na toto téma. První ten bod má na starosti pan Albrecht, ten druhý má na starosti pan Drucas. Připomínám, že komise tento návrh předložila eh, už v lednu 2012, to znamená před rokem, a oba zpravodajové eh, se velmi aktivně angažovali na celé řadě slyšení, prezentací, představeno bylo celá řada pracovních dokumentů, například v červenci a v listopadu ve výboru Libe. Eh, Meziparlamentní združený výbor se setkal v říjnu 2012 a vypracovali jsme poměrně komplexní analýzu ještě ve spolupráci s ostatními výbory, které nám k tomu poskytovaly stanoviska. Byly to výbory ITRE, JURY, EMPL, IMCO a e, oba zpravodajové na základě úzké spolupráce a podobných procedur zdůraznili potřebu, aby se tyto, tato témata jednala najednou v rámci balíčku takzvaně. Tak teď si vyslechneme oba zpravodaje. Nejprve dostane slovo Jan Filip Albrecht. Všimnete si rovněž, že zde je přítomen eh, eh, zástupce Evropského ochránce dat, je to myslím pan Putarelli, pokud se nepletu. Možná bychom si mohli vyslechnout i jeho. Každopádně nejdřív oba naši zpravodajové. Takže jako první pan Albrecht. Chair and good morning to everybody. We are having here our... Dobrý den, dámy a pánové. Dnes tady budeme projednávat eh, návrhy týkající se nařízení a později také směrnice o ochraně údajů. Byl to opravdu velký kus práce se všemi kolegy z dalších z eh, ostatních poslaneckých, eh, poslaneckých skupin, politických skupin na základě návrhu komise, který byl obsahlý a vyžádal se celou řadu pracovních schůzek v průběhu minulého roku. Jejich cílem bylo nejprve návrh zanalizovat, eh, jeho obsah, a dále do jaké míry doporučení a požadavky Evropského parlamentu ze zprávy z července 2011, byla to zpráva FOS, do jaké míry tady byly naplněny a jaké změny je třeba v nařízení provést, zejména pokud jde o posílení jednotlivých principů a definicí, tak jak to bylo požadováno už ve zprávě FOS. Také bylo třeba vyjasnit a posílit individuální práva datových subjektů, zejména při poskytování souhlasu. To by mělo být obecné pravidlo při zpracování údajů. Potřebujeme jasná pravidla, méně výjimek, lepší transparentnost této věci. Takže o to jsem se také pokusil ve svém návrhu zprávy dosáhnout vyjasnění textu, zejména článku 6 Dále na našich eh, jednáních se jasně ukázalo, že chceme jakožto zákonodárce nastavit pravidla a to tak, že si přejeme snížit obrovský počet eh, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích předpisů eh, pod tím nařízením. Já jsem ve své zprávě to seškrtal prakticky na polovinu to u aktu přenesené pravomoci. Eh, prováděcí předpisy byly odstraněny tím, že jsme dále zpřesnili příslušná ustanovení. Také jsem jednoznačně sformuloval to, co bylo již předtím obsahem mých pracovních dokumentů, Pracovní dokumenty, jak jsem také indikovala své prezentaci, se opírají o to, co jsme již projednali na schůzích stínových zpravodajů. Vysvětluji to také ve svém odůvodnění. že totiž moje zpráva obsahuje některé návrhy, které by měly posloužit jako základ pro příští diskuse, nadcházející diskuse, protože chceme dosáhnout širokého koncenzu u těch důležitých aspektů. Je to vázáno také na změny v mechanismu konsistentnosti, kdy náš dojem byl takový, že by to neměla být komise, která nakonec rozhoduje až po rozhodnutí DPA, naopak by to měly být ti DPA eh, v příslušném výboru, eh, kteří by měli hledat společnou interpretaci těchto pravidel. A potom poslední instancí pro výklad by byly soudy. Aby ovšem nezbývalo příliš mnoho prostoru pro interpretaci, snažili jsme se poskytnout maximální právní jistotu všem, koho se celý ten proces týká. To znamená, na jedné straně jsou to orgány, státní podniky, na druhé straně samozřejmě občané a spotřebitele. Sankce, postihy vnímáme jako velmi důležitou část návrhu komise. Také to byla věc, kterou jsme požadovali již ve zprávě z roku 2011. Prostudovali jsme tedy, no, přidrželi jsme se tady návrhu komise, ale řekli jsme, že jednoznačně tyto věci musí být vedené zásadou přiměřenosti a proporcionality. Dále chtěli jsme zrušit pravidla tak, aby se snížil objem dokumentace, kterou musí odvádět kontroloři eh, údajů na pouze nutné minimum pro zajištění individuálních práv na informace a práva na transparentnost. S tím, že tato rekomendace potom se předkládá orgánům pro ochranu osobních údajů tam, kde je to potřeba. Dále eh, na Data Protection Officers, tedy Ehm, osoby pověřené ochranou údajů, které budou ustavovat jednotlivé podniky. U těch zakládáme eh, odpovědnost za celou problematiku z odpovědnosti, zejména v souvislosti s předchozí konzultací a zhodnocením dopadu v rámci podniku. Domnívám se tady, že tato zpráva pokrývá celou řadu požadavků a problémů, které nadnesly nejrůznější zainteresované strany. A já jsem se v uplynulém půlroce snažil o to, abych jasně řekl, že Evropský parlament se drží svých prvotních doporučení, že jsme připraveni k harmonizaci legislativy, k nastavení jednotného souboru pravidel, což by bylo nařízení, to samo o sobě samozřejmě je obrovský krok, protože mnoho lidí v členských státech eh, jsou připraveni to akceptovat, eh, pokud bude skutečně zajištěn eh, společný společný princip, společná pravidla na vysoké úrovni, na vysokém standardu, ale parlament samozřejmě musí naslouchat všem zainteresovaným stranám, tak jsme také postupovali. Já sám mohu říci, že jsem měl minimálně stovku schůzek s jednotlivými zainteresovanými subjekty, kromě toho jsme parlamentu uspořádali i zvláštní zasedání se zástupci vnitrostátních parlamentů a dalšími eh, zainteresovanými stranami. Takže si myslím, že máme skutečně ocelený obrázek o situaci. Nyní jde vlastně o první schrnutí eh, našich analýz. Lecos je také kompromisem zešlým ze schůzí stínových zpravodajů. A nyní se budu těšit na širokou zpětnou vazbu. Budu zvědav na poznací návrhy od jednotlivých poslanských klubů a budu se nadále s kolegy pokračovat v konstruktivní spolupráci nad poznacími návrhy. Doufejme, že hlasovat bude možné do konce dubna, tak abychom byli připraveni k vyjednáváním ještě za irského předsednictví. k čemuž vyjádřili ochotu všechny poslanecké kluby. Chci celo srdce poděkovat ještě jednou svým kolegům, kteří se mnou velmi úzce spolupracovali na shromáždění podnětů. Také jsme dlouze na různých schůzích projednávali jednotlivé možnosti, jednotlivé návrhy, představy a také chci na závěr vyjádřit slova poděkování na adresu našeho sekretariátu, který na to velmi intenzivně i extenzivně pracoval. Vůbec nebylo jednoduché dát dohromady všechny poznací návrhy. Je to opravdu obsahlý text a práce na nařízení samozřejmě představuje vždy výzvu, takže děkuji sekretariátu. Samozřejmě je to kolektivní dílo, takže objevily se tam i některé Eh, chybičky technické povahy, to jsme již není opravili, máte tam eratum a doufám, že není na základě revidované verze můžeme eh, v detailu na věci dále pracovat. Poprosím všechny, aby si to opravdu pečlivě přečetli, protože eh, mnoho poznacích návrhů se na sebe navzájem odkazuje, takže je dobré číst zároveň také body odůvodnění, úvodní ustanovení tedy. A Někdy je důležité se všimnout i toho, co jsme neměnili v návrhu komise. Děkuji a těším se na diskusi. Děkuji, pane Albrechte, za váš návrh zprávy a za všechnou práci, kterou jste, kterou jste tomu věnoval. A nyní pan Drucas ke směrnici. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve popřál všem kolegům šťastný a produktivní nový rok. Zaujali jsme eh, přístup eh, balíčkový, chceme se přidržet. Já tady nebudu opakovat vše, co řekl Jan Albrecht o eh, časem harmonogramu, o praktických aspektech a tak dále, ale dovolíte-li chci nejprve také zopakovat poděkování na adresu všech kolegů, kteří do toho nějakým způsobem přispěli a spolupracovali se mnou, s námi. A samozřejmě obrovské poděkování patří i sekretariátu za jeho práci a osobně chci poděkovat také svým eh, spolupracovníkům v našem poslaneckém klubu a také mým asistentům. Dovolte, abych ještě jednou zdůraznil, co jsem již několikrát opakoval, a totiž, že v Evropské unii se nám podařilo dosáhnout opravdu vysoké míry, vysokého standardu ochrany údajů a naším cílem by mělo být a musí být zachovat tento vysoký standard v Evropské unii. A právě v tomto duchu eh, veškeré navrhované poznací návrhy ke zprávě mají za cíl zvýšit míru ochrany na úroveň podobnou tomu, co je obsaženo v navrhovaném nařízení, s tím, že zároveň poskytujeme jasné odůvodnění navrhovaných řešení. Dovolte, abych také zmínil, že zpráva se klade za cíl za prvé dále posílit ochranu údajů tím, že posílíme práva jednotlivců, s tím, že také vnitrostátní orgány Eh, budou mít eh, silnější harmonizované pravomoci a budou, budou moci spolupracovat na přezraničních případech. Dovolte, abych také upozornil a zdůraznil, protože o tom se vedou určité diskuse, já se k tomu ještě vrátím později, zda vůbec potřebujeme takovouto směrnici. Vždy se argumentuje tím, že již máme rámcové rozhodnutí rady v této věci, Dovolte však, abych upozornil a zdůraznil, že toto stávající rámcové rozhodnutí Rady neskýtá eh, ucelený rámec eh, pro ochranu práv ze strany orgánů učených v trestním řízení a soudních orgánů v trestních věcech, protože eh, se vztahuje pouze na přeshraniční situace a neřeší také otázku paralelních ustanovení která e, jsou obsažena v jiných e, právních instrumentech Evropské unie v oblasti trestního práva a tak dále. Takže toto pro nás je jakýmsi vodítkem v přístupu k celé věci. Dovolte, abych e, ještě jednou poděkoval také komisi za její práci. My vítáme iniciativu komise vytvořit sjednocený rámec pro ochranu údajů a harmonizovat režimy v jednotlivých členských státech. Chci také poděkovat spolupracovníkům komise za jejich spolupráci, která byla opravdu vynikající. A dovolte, abych vyjádřil naději, že i rada dostojí svým povinnostem. Zvolili jsme tedy eh, přístup balíčku. A dovolte, abych se toho ještě eh, dotkl v závěru svého vystoupení. Takže dovolte stručně jakoby v titulcích odprezentovat hlavní navrhované změny. Za prvé, každá výjimka musí být řádně odůvodněná, protože ochrana údajů je základním právem. Dále potřebujeme jasnější definici zásad ochrany údajů, například aspektů týkajících se e, uchovávání údajů, transparentnosti, aktualizování údajů, a, a to e, v adekvátní a nikoli nadměrné e, podobě a dále požadavky na kontrolory dat na jejich plnění norem chyběly v tomto předpisu. Dále se snažíme co možná nejvíce používat Ehm, stejné formulace, stejné definice jako v nařízení. Dále ochrana údaje musí být eh, zákonná, spravedlivá a transparentní. Osobní údaje se nesmí zpracovávat eh, pro účely neslučitelné eh, s účelem, za jakým byly schromážděny. Dále schromažďování údajů ehm, za účelem je možné pouze, pokud toto účel není možné dosáhnout jinou cestou a pokud eh, jsou soukromá práva jednotlivce ošetřena. Dále chyběla v návrhu definice týkající, týkající se profilování. Já si myslím, že všichni toto vnímáme jako citlivou záležitost, citlivou pro občany. Dále navrhovaný režim pro předávání údajů třetím, třetím stranám eh, byl slabý, neobsahoval záruky eh, pro záruky v oblasti tedy práv jednotlivců, pokud dochází k předávání údajů, proto jsme do toho zapracovali celou novou kapitolu o předávání údajů třetím zemím. A na závěr dovolte ještě, abych se dotkl role a pravomocí tzv. DPA, tedy orgánů na ochranu údajů, při monitorování a zajišťování v souladu s předpisy v oblasti ochrany údajů. Tato věc také nebyla eh, dostatečně eh, definována. Takže ve srovnání s návrhem nařízení zde eh, pravomoci kompetence DPA nebyly dostatečně jasné a to jsme tedy se snažili změnit. A ještě na závěr, pane předsedo, pár slov abychom neubírali příliš mnoho času z diskuse. Jenom ještě tady pár slov k tomu eh, takzvanému přístupu balíčkovému. Ještě jednou bych rád zopakoval a podtrhl i na této schůzi, že pohlížíme na nařízení a na směrnici jako skutečně na balíček. Eh, přistupovali jsme k tomu jako k balíčku ve všech přípravných fázích a i nadále k ním budeme takto přistupovat v tom časovém rámci, který máme vyčleněn eh, i na přijetí obou instrumentu. Dovolte, abych vám ještě jednou připomenul, že se eh, objevily nepříliš optimistické signály od některých členských států v Radě, které eh, pochybovaly o tom, zda má smysl věnovat se dále na směrnice. Já musím říci, že Eh, s komisí jsme dobrými spojenci v této věci. Komise a komisařka Redinková ke veřejně eh, i zde ve výboru Lipe uvedla, že i pro komisi je situace taková, že nařízení a směrnice musí být vnímány jako balíček. Chci říct se také, že naše kontakty s irským předsednictvím se obírají optimistickou cestou. Irské předsednictví nám řeklo, že si přeje pokračovat v práci také na směrnici, ovšem um, uvidí se ještě, jak zareagují členské státy. Ještě jednou na závěr chci znovu zdůraznit, že pro nás je důležité, aby to se trvalo v rovině balíčku a také, že jsme připraveni podniknout jakákoliv potřebná opatření pro to, aby se tento balíček stal realitou. Děkuji. Děkujeme, pane Stasi. Děkujeme vám eh, za eh, to, že jste nám tady poskytl informace o vašem návrhu a také, že jste zdůraznil princip, eh, který jsme si stanovili, tedy že ehm, to musíme vytečit už od samého začátku, musí to být baleč, balíček, musíme to vnímat jako balíček, protože je to spojené, obě dvě iniciativy, to znamená návrh na řízení a také směrnice, která se týká sankcí. Při, v případě porušení eh, zásad, které byly vytyčeny novým nařízením. Teď tady máme 15 poslanců, kteří se hlásí o eh, slovo, ale musíme hlasovat v 11 hodin. Takže všichni víte, jak to je. Musíme eh, si uvědomit, že ti, eh, kteří tady ještě nejsou, v 11 hodin budou tady a budou vyvíjet tlak na to, abychom dodržovali náš časový plán. Ehm, navrhuji, aby ti z vás, kteří chtějí přispívat do diskuze, aby se omezili na dvě minuty, na dvě a půl minuty, tak eh, abychom to zvládli. Je to velice důležitá věc, samozřejmě. Máme tady eh, tři velmi eh, zásadní kapitoly o ochraně údajů, a potom asilové otázky Schengen a další. A samozřejmě toto je velmi důležité, ale abychom to vše stihli za jednu hodinu, tedy tu diskuzi, je vás 15, takže prosím, každý tak dvě nebo tři minutky, tak abychom měli ještě čas eh, na reakci našich zpravodajů. První slovo má komise, protože jakožto autor iniciativy eh, si budu asi přát vyjádřit se k této věci předtím, než eh, dáme prostor pro diskuzi komise. Děkuji, pane předsedo. Nejprve děkuji také zpravodajům za velice užitečné zprávy. Bereme na vědomí nebo uvědomujeme si, že tyto zprávy podporují přístup komise posílit ochranu údajů v Evropě. Komise je přesvědčena, že toto je věc, kde je široký konsenzus, protože vysoká míra ochrany je dobrá nejenom pro základní práva v Evropě, pro evropské občany, ale je to dobré také pro to, abychom vytvořili nezbytnou důvěru, která by umožnila podnikům vzkvétat, inovovat a e, umožní e, důvěru občanů v to, že podniky nakládají s údaji správně. Pokud jde o směrnici, jsme přesvědčeni, že tady není rozpor mezi vysokou mírou ochrany a aplikací evropských pravidel, pokud jde o eh, domácí zpracování a eh, tedy efektivním prosazováním práva. Děkuji tedy zpravodajům a děkuji také za to, eh, že usilovali o spolupráci se stínovými zpravodaji a se všemi skupinami v parlamentu Samozřejmě je tady velmi silný zájem na tom, abychom hladce dospěli k závěru této záležitosti a velmi se těšíme na to, že tato dobrá spolupráce se zpravodají a všemi skupinami v parlamentu přetrvá a samozřejmě také s komisí. Komise tomu bude napomáhat tak, aby ta spolupráce opravdu probíhala co nejharmoničněji mezi eh, radou a parlamentem. Přáli bychom si, tak jak uvedl i pan zpravodaj Albrecht, abychom pokročili vpřed velmi rychle, velmi eh, nedočkavě čekáme na hlasování parlamentu v Dubnu a věříme, že irské předsednictví eh, se bude úspěšně snažit o eh, rychlý postup této záležitosti na radě. Velice vám děkujeme, budeme s vámi samozřejmě i nadále konstruktivně spolupracovat. Děkuji. Pan Butarelli, tedy dozorčí orgán. Děkuji. Jsme velice vděční za to, že se můžeme účastnit této první diskuze. Nejprve bychom měli mm, uznat, že po jednom roku intenzivních diskuzí, různých workshopů a slyšení nebylo jednoduché pro oba zpravodaje eh, vytvořit vyvážený text a zároveň zohlednit všechna očekávání takže to na nás opravdu velice zapůsobilo, jakým způsobem eh, se toho zhostili, snažili se to vyvážit, vyvážit ty někde rozporuplná eh, očekávání eh, různých zúčastněných stran. V říjnu jsme věděli, že většina věcí, které v našem stanovisku přesně byly zveřejněny, byly převzaty do dokumentů, které v říjnu byly zveřejněny a zdá se, že stejný přístup je nyní i předmětem obou zpráv. Udělali jsme, eh, nebo budeme to pečlivě analyzovat, ale chtěl bych zdůraznit, že obě dvě zprávy, jak se zdá, tak jak to tady řekl i pan Pol Nemec, navazují na návrh komise. Velmi podporujeme přístup, eh, považovat eh, to za balíček. Oba dva zpravodajové se snaží lépe eh, ty nástroje propojit, posílit směrnici a pokud jde o nařízení, tak v podstatě můžeme podpořit Eh, všech deset hlavních bodů, které zmínil včera na tiskové konferenci pan eh, Albrecht, zpravodaj. Pokud jde o toto nařízení, tak velmi oceňujeme záměr vyjasnit eh, některá ustanovení o právech jednotlivců, o transparentnosti provádění a také o pojmu právního orgánu, který by neměl být vnímán jako někdo, kdo má kom- exkluzivní kompetence, ale někdo, spíš jako někdo, kdo spolupracuje s dohledovými orgány, s ostatními. Eh, také víme, že jsou tady vylepšeny některé mechanismy, eh, věci, které tady eh, poskytnou dostatečnou pružnost a jsou tady realističtější lhůty, které jsou nezbytné pro přijetí těchto věcí. Potom je tady také několik dobrých návrhů, pokud jde o pravomoce komise, pokud jde o mechanismus konsistentnosti, um, pokud jde o ty delegovaná akta, sankce a tak dále. A dále je tady také dobrý přístup, pokud jde o princip snižování administrativního břemene, tím, že se e, zaměříme na to, co je opravdu zásadní pro efektivní ochranu základních práv. Zpráva je dobrým základem pro další diskuzi. Pokud jde o směrnici, tak samozřejmě vítáme snahu zvýšit úroveň ochrany údajů tím, že byly zavedeny některé pozitivní prvky, eh, například princip zodpovědnosti. Eh, to vlastně chybělo v tom původním návrhu směrnice dále záměr regulovat výměnu informací mezi soukromým sektorem a sektorem pro prosazování práva, také pokud je převod údajů do třetích zemí. Takže eh, velmi si vážíme snahy obou zpravodajů vylepšit současné návrhy a samozřejmě jsme ochotni s vámi dále spolupracovat na důležitých eh, konkrétních věcech, budeme to analyzovat a eh, budeme přispívat do diskuzi eh, dalšími příspěvky tam, kde to bude nutné. Děkuji, pane Butarelli. Zahájíme diskuzi. Nejprve stínový zpravodajové, pan Alvaro jako první, pokud si přeje slovo. Děkuji. Ovšem budu hovořit německy. Myslím si, že pan zpravodaj i já máme Němčinu jako mateřský jazyk, takže toto bude asi nejlepší způsob, jak se dorozumět. Musím říci, od samého počátku, pokud jde o návrh, tak jsem samozřejmě měl celou řadu kritických eh, poznámek a návrhů. Přesto musím říci, že je to opravdu pozoruhodné, že na 220 stránkách se kolegovi podařilo ovlivnit eh, evropskou legislativu v oblasti ochrany údajů a i kreativně, i když s tím samozřejmě ne vždy souhlasím, vložil do té diskuze opravdu kreativní myšlenky a tím pádem už opravdu ovlivnil vývoj ochrany údajů v Evropě. Ovšem o některých věcech přesto diskutovat musíme. Eh, já tam samozřejmě do toho nechci příliš zasahovat, příliš to rozvádět, protože nemáme mnoho času. Ovšem, pokud vedeme tuto diskuzi, tak to musíme činit především s ohledem na to, jaký účel ochrana údajů má jaký je její úkol, to znamená, aby jednotlivec měl možnost kontrolovat eh, údaje, které se k němu vztahují a eh, tak není možné, aby svoboda rozhodování jednotlivce byla umožněna pouze ve velmi úzkých podmínkách a vymezily se oblasti, kde už tato svoboda rozhodování nebude. Tak musíme vnímat i nařízení ve světle změn definice subjektu údajů, kterou zavedl pan zpravodaj protože podle této definice se subjektem údajů stává v podstatě cokoliv. V té nejstarší verzi, nebo alespoň v té první verzi, kterou mám, je to pozměňovací na 84 k článku 4.1. Ochrana údajů ovšem samozřejmě nesmí být přetížena do takové míry, že už by vše bylo nepoužitelné. Tady je spousta výjimek, jejich smysl mi na první pohled uniká. Myslím si, že některé dobře míněné změny, jako například v článku 6 a nebo také v článku 15, podle mého názoru, znamenají rozmělnění textu a otevírají vrátka nezamýšleným možnostem používání údajů, eh, které eh, nejsou vždy pro spotřebitele jasné. Eh, jak jsme zjistili, tak v podstatě ta směrnice není špatná, protože ty věci, které byly upraveny už ve směrnici a které potom byly v, upravovány v nařízení, by mohly být převzaty. Například eh, pokud je o delegovaná akta, akta v delegované pravomoci. Já jsem velmi rád, že pan zpravodaj pochopil, jako mnoho kolegů, že komise by měla dělat pouze to, co dělat musí, ale nepomůže, když kompetence Evropské komise přeneseme eh, na Evropskou radu pro ochranu údajů, protože tím vlastně eh, to přenesu pouze z jedné eh, málo legitimované organizace na jinou takovou organizaci. Nevím, jestli k tomu bude kompetentnější. Pokud tady nebyly v té směrnici vytyčeny žádné další kompetence, tak vystává otázka, proč musí být v nařízení vytvořeny další kompetence pro jakoukoliv jinou instituci. Když nějaký zákon neustále podléhá nějakým možným změnám, tak pro spotřebitele, zástupce průmyslu nebo malý a střední podnik toto není pomocí. To znamená, v nařízení musí být upraveno to, co upraveno být musí, to, co je potřeba. A mnohé z těchto ustanovení bychom proto chtěli vypustit. Například eh, v jiných směrnicích, eh, například 2258, se hovoří o eh, porušení bezpečnosti a vlastně se tady upravuje něco, co už v praxi existuje, tak nechápu, proč v nařízení by se to mělo opravovat jinak. Dále, když hovoříme o osobě pověřené ochranou údajů, tak ty by neměly rozhodovat o podmínkách práce je to v článku 35-34 anglicky jako power. Nevím, proč by to tak mělo být upraveno. To jsou kompetence, které bychom jinak žádné instituci nepřidělili. Takže proč by toto měli, eh, tuto pravomoc měly mít osoby pověřené ochranou údajů? Jsou tady ale ještě další věci, o kterých budeme muset diskutovat a toto jistě není poslední diskuse. Technické standardy také nesmí stanovovat komise. To přísluší těm, Eh, kteří se pohybují na trhu, kteří působí na trhu. Abych to schrnul, a bohužel neúplně, protože nemáme čas, musím říci, že toto nařízení musí upravovat, nebo to, co má být upraveno, musí vytyčovat, ale ne jak. To, jak to bude prováděno, mě nemusí zajímat, dokud výsledek bude takový, jak po, jako požaduji. To je pro mě rozhodující. Není potřeba tady mít celou řadu velice podrobných předpisů, které zacházejí příliš daleko. Omlouvám se, že hovořím příliš dlouho, mám tady spoustu bodů, eh, které bych ještě chtěl probrat, ale chápu, že nemohu mít slovo věčně. Děkujeme vám, pane Alvaro. Já jsem říkal dvě až tři minuty, ale prosím, ať to není pět minut. Ano, jinak na tom budeme tak jako vždycky, že nám přijde hlasování v jedenáct a my nebudeme stíhat. Pan Foss, stínový zpravodaj za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve rád eh, si tak trošku postěžoval na způsob eh, této diskuse, protože upřímně řečeno takto komplexní téma, kdy máme dva právní akty, nelze spláchnout dvěma minutami, ano. Oni by nestačili ani dvě minuty na ten jeden právní akt. Takže já bych prosil abychom to takovéto diskuse nebrali. Promiňte, pane Fosy, já vás přeruším, já vás samozřejmě chápu, říká pan předseda, my se snažíme o flexibilitu, ale toto není konec té diskuse. My začínáme prezentací návrhu zprávy, ano? Samozřejmě, pokud to bude potřeba, tak proběhne následná, pardon, následná diskuse na příštím řádném zasedání výboru LIBE, což bude 21. 22. ledna takže tam může proběhnout druhé kolo těchto diskusí. Ale jak říkám, je to tak jako vždycky. Zkrátka hlasování je dáno, eh, spousta poslanců přijde jenom na hlasování a oni se začnou stěžovat, pakliže se, eh, pakliže se zdržíme. Takže my jsme flexibilní, ale prosím, nevyužívejte svůj čas ke stížnostem, ale ke konstruktivní diskusi. No děkuji, tímto jste mě učinil opravdu šťastnějším. Nejprve tedy oběma zpravodajům vřelé díky za otevřený přístup, za dobrou spolupráci. Samozřejmě v této krátké chvilce nemohu eh, vše zhodnotit, nelze probrat vše. Eh, je potřeba zamyslet se nad tím, jakým způsobem u této složky vlastně chceme pracovat, v jakém světě chceme žít. O tom hovořil kolega Alvaro. Občané chtějí v internetovém věku dvě věci. Ochranu dát a mít soukromí a na druhou stranu mít nabídky využívat služby, které budou bezplatné nebo velmi výhodné a za které bude dávat nebo musí dávat k dispozici svá data. Takže nelze přistoupit k extrémnímu způsobu ochrany dat, protože to by bylo příliš nevýhodné pro eh, občany, měli by jenom velmi drahé úvěry, vyšší výdaje na všechno, možná by dokonce museli vystoupit z internetu, tak jak ho známe. Takže zkrátka potřebujeme rovnováhu mezi tím, co vlastně chceme. Eh, v tomto smyslu eh, jdou zprávy správným směrem, ale nejsou ještě u cíle. Po prvním hodnocení mohu říci tolik. Co je podle mého názoru dobré, je to zařízení, toto zřízení zodpovědných pracovníků za osobní údaje přímo v provozech, přímo v podnicích, to je velmi dobré. Já si myslím, že to je něco, co by ve smyslu samoregulace mohlo být ještě rozvedeno. E, právo na to být zapomenut je realisticky zavedeno, to znamená takové to právo na výmaz dat, možná bychom to mohli ještě zdůraznit. E, portabilita dat, přenositelnost dat, zde chci zdůraznit, že bychom asi měli eh, brát také v potaz otázku obchodního tajemství, firemního tajemství. Eh, podle mě je také dobré, že se hovoří o anonymizovaných dát eh, a redukce implementovaných a aktů a aktů v přenesené pravomoci. Co bychom ještě měli trošku zlepšit a co ještě není na té úrovni rovnováhy, je toto. Já si myslím, že by bylo dobré e, přepracovat ještě definici osobních údajů, údajů stahujících se na jednotlivce. Je dobré, že sem zavádíme ta e, data pseudonymů, nicméně nesmíme to považovat za pobídku pro průmysl, aby toto využívala naplno. E, například pozměňovací návrh 105 jde podle mě proti tomu, co jsme diskutovali v článku 7 odstavec 4. Eh, tady to je eh, taková věc právní nejistoty, já si myslím, a tu nesmíme podporovat. Legitimní zájem, to je ve své, samém, samo o sobě dobré, ale musíme si probrat, zda je to skutečně v souladu s realitou, zda to pouze neomezuje pravomoci této směrnice. zacházení se zdravotnickými daty, e, to je také něco, co by mělo být e, koncentrovanější a to bylo tedy k tomu nařízení. Teď e, k té směrnici bych měl také spoustu bodů, ale asi to vyřeším vzhledem k času se spravodajem bilaterálně nebo na příští diskusi. Děkuji vám. Děkujeme vám. Pan Kiko, prosím. Děkuji vám. Já budu velmi stručný a budu hovořit velmi obecně upřímně eh, mě nadchlo, že jste řekl, že bude probíhat ještě další podrobnější diskuse, to je, myslím, velmi důležité. Eh, dostali jsme dnes vědět dva dny předem, je to zpráva velmi komplexní a tak nelze čekat, že dnešní diskuse bude eh, extra plodná. Myslím si, že bychom měli zohlednit možnost odsunutí toho termínu pro pozměňovací návrhy 27. února, to je opravdu brzy, pozměňovacích návrhů je mnoho a práce také, takže to asi nestihneme. Na začátku bych rád řekl, že podporuji tu otázku aktualizace legislativy na ochranu osobních údajů a takové moje stanovisko, stanovisko mé politické frakce, protože eh, toto právo se implementuje velmi nerovným způsobem v celé Evropské unii a je potřeba, abychom eh, jak si toto právo aktualizovali vzhledem k tomu, jak rychle se vyvíjí svět kolem nás. Chci proto poblahopřát zpravodaji za odvedenou práci. Potřebujeme jasná, koherentní pravidla a závazky, která budou a které budou řádně implementovány, ale musíme zároveň bát toho, abychom zároveň eh, se snažili vyvážit zájmy spotřebitelů a také zájmy biznisu a průmyslu protože administrativní zátěž, ať už jakákoliv, stojí hodně peněz. Zejména takováto zátěž pro malé a středně velké firmy, které jsou konec konců základem eh, budoucího úspěchu Evropské unie. Potřebujeme proto zdůraznit tu potřebu nemít příliš preskriptivní zprávu. Musíme mít zprávu, která nezastará tak rychle, zejména v, tom, v té oblasti, která se tak rychle vyvíjí. Chceme takhle e, omezit počet delegovaných odpovědností komise. Pakliže nějaké takovéto odpovědnosti budou, měly by být podle našeho názoru v rukou národních e, orgánů na ochranu dat, které mohou lépe zohlednit potřeby přímo v terénu. Takže na to se také musíme velmi pečlivě zaměřit. Podporujeme prodloužení toho období na upozornění. Ta původní stanovená období byla velmi krátká, v podstatě se jich v praxi nedala dosáhnout. To je velmi důležité, pane předsedo. Ty ostatní podrobnosti dnes ráno probírat nebudu, ale jak říkám, je to velmi důležitý krok, který nám pomůže s digitálním jednotným trhem a s podpořením mezinárodního obchodu. Pomůže nám také ve vztazích s dalšími částmi světa, zejména s Spojenými státy americkými a se všemi ostatními dalšími vztahy tohoto druhu. Musíme chránit biznis, musíme chránit spotřebitele. A to nejde proti sobě. To jsou dvě oblasti, které by měly být vlastně dokonale kompatibilní. A právě proto je potřeba pracovat opatrně. Ne, nelze přiškrtit inovace, nelze přiškrtit růst, to, co tady vypracujeme, musí být, jak říkal i pan zpravodaj, musí být udržitelné. A to alespoň na dalších 15 let, tak abychom se k tomuto tématu nemuseli neustále vracet a nemuseli znovu řešit ty komplikace, které z něho vyvstávají. Na závěr mi dovolte říci, že se skutečně jedná o velmi technickou zprávu, do které bylo vloženo obrovské množství práce. My budeme i nadále v této věci spolupracovat a pozitivně přispívat do diskuze a jsem přesvědčen, že nakonec se nám podaří dosáhnout přijatelných kompromisů, přijatelných pro všechny. Děkuji vám. Paní Intveld, vy jste také stínovou zpravodajkou k těmto otázkám, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat, poblahopřát eh, oběma zpravodajům, kteří odvedli, kteří odvádějí eh, obrovské množství nepříliš vděčné práce. Tyto dvě zprávy, myslím, velmi přesně reflektují rozhovory, které probíhají eh, už zhruba 12 měsíců. Všichni si uvědomujeme, jak silná je lobby k těmto otázkám. Je to jedna z nejintenzivnějších aktivit, jakou v této oblasti vnímáme. A zajímavé je, že mnoho těch lobistických skupin má konfliktní přání, konfliktní zájmy, takže už od začátku vlastně víme, že nevyhovíme všem. Od začátku také víme, že ti, kteří budou s konečným výsledkem nespokojení, budou, mít pot, budou eh, muset inovovat, budou se muset přizpůsobit. Eh, velmi vítám ten balíčkový přístup. Eh, parlament chtěl jednotný nástroj mm, a, a chtěl ho aplikovat na jakékoliv využívání osobních dat. To nebylo možné, ale teď se aspoň můžeme pokusit združit tyto dva legislativní nástroje do co nejvyšší možné míry, tak abychom zajistili jednotnou úroveň ochrany osobních údajů. Je potřeba pamatovat na to, že ta směrnice by měla být jakousi výjimkou všeobecného pravidla, eh, kterou bude nařízení. Nejedná se o dvě různé oblasti, mělo by to být spíše doplňkové. A mohu říci, že já se budu zuby nechty bránit jakémukoliv rozšiřování rozsahu směrnice na věci, které se netýkají bezpečnosti a vymáhání práva. Eh, já si tak trošku myslím, že rada tím, že odkládá jednání o té směrnici, se chová velmi neodpovědně a měli by konečně pochopit, že to, že budeme mít adekvátní úroveň ochrany dat, není překážkou využívání dat. Je to naopak předpoklad využívání dat. Například v policejní a justiční spolupráci. Eh, když nám tady chybí pravidla na ochranu dat, tak to je překážka. A máme spoustu příkladů toho, jak kriminálníci, krim, jak kriminálníkům procházejí trestné činy jenom proto, že nemáme žádnou adekvátní platformu na výměnu dat. Teď velmi rychle k některým konkrétním návrhům eh, v obou těchto zprávách. Velmi ráda zde vidím odstavce eh, o transferech dat do třetích zemích. To zůstalo v podstatě nezměněno. Eh, samozřejmě se na to budu muset podívat podrobněji, zatím jsme na to neměli čas, ale vypadá to, že i ty odstavce o souhlasu, o užívání dat jsou velmi dobré, velikost společnosti už není kritériem, jde pouze o druhy dat, která, které, které tato společnost využívá zjednodušilo se zpracování, zjednodušily se závazky a povinnosti ve věci, ve věci dokumentace. A teď ještě jedna poznámka k tomu eh, rozsahu. Ta směrnice, jak jsem říkala, by měla být výjimkou eh, běžné, běžné situace a jsem velmi ráda, že oba zpravodajové odkazovali na další agentury v EU, eh, které jsou předmětem jiných pravidel. Já si myslím, že bychom měli chtít dosáhnout jednotné a harmonizované úrovně ochrany osobních údajů ve všech oblastech. Samozřejmě bude potřeba vypracovat preciznější definice a kritéria, tak aby nebyly tak vágní. Například eh, výjimky za účelem veřejných zájmů. To zní hrozně hezky, ale eh, je potřeba přesně říci, co se tím myslí. A nakonec se zaměřím na navrhované výjimky pro výzkum a tak dále. Já si myslím, že možná to nařízení by mohlo být trochu velkorysejší v této oblasti. A to je z mé strany zatím vše. Děkuji vám. No. Děkuji mnohokrát, paní Entveld. Není pan Taváreš, prosím. Řada je na vás. Děkuji mnohokrát. Já mám na každého zpravodaje jednu věc. Začnu s Janem Albrechtem, což je samozřejmě jeden z mých nejlepších přátel v parlamentu, ale nejen to, chci zopakovat, že Skutečně k němu chovám velký obdiv. Znovu se v tom otvrduji, když tu jeho zprávu, protože návrh po návrhu pozněcím, eh, co vidíme u této zprávy, je, že náš zpravodaj se snaží o vyváženost eh, situace mezi běžným spotřebitelem, mezi institucemi, mezi tržními subjekty. Myslím si, že tady je jedna z eh, nejzávažnějších oblastí jsou asymetrie eh, v rozložení, v rozložení sil a to se týká právě oblasti informací. Informační asymetrie. A tady se snažíme, nebo tady narážíme často na velice dlouhé popisy co do ochrany soukromých údajů, když se eh, má někde například po webu nakládat s vašimi údaji. Takže je to příliš složité, spotřebitel se v tom zorientoval, málem by potřeboval tým právníků, kteří by chránili jeho práva. Běžný občan samozřejmě nemá k dispozici tým právníků. Jan Albrecht eh, ve svém poznacím návrhu číslo 71 eh, říká, že v aktu přenesené pravomoci by komise měla takové pravidla pro poskytování eh, informací, to znamená, když eh, na nějakém webovém nějakých webových stránkách budou po vás vaše osobní údaje, namísto toho, abyste si sám musel pročítat eh, složitý právní text, budou tam standardizované ikonky, které vám umožní během pár vteřin vědět, zjistit, kam ukládáte své údaje, jak se s nimi bude zacházet, jak dlouho se bude uchovávat, zda je vymaží na vaši žádost a tak dále a tak dále. Já jsem se snažil také eh, vypracovat některé poznací návrhy, abychom jasněji nadefinovali rámec pro aktiv přenesené pravomoci a jejich časové lhuty. Pokud eh, samozřejmě bychom eh, to dokázali zvládnout i bez aktů v přenesené působnosti, bylo by to ještě lepší. Vím, že někteří kolegové jako Alexander Alvaro se snaží rozpracovat tuto myšlenku. Samozřejmě to nic originálního, hovořili o tom již i další, ale vyzval bych tady ostatní kolegy, kteří na tom pracují, aby se snažili postupovat takto, s tím, že samozřejmě vše bude koordinovat náš zpravodaj. Na kolegu se, chci říci, že já jsem si pročetla vaše eh, odůvodnění eh, týkající se profilace, profilování, kde říkáte, že se snažíte o vyvážený stav, tak aby se profilování nezvrhlo. v postup, který by se používal běžně, kdybychom se snažili vyčlenit určité skupiny podezřelých či podezřelého chování. To samozřejmě by nebylo v pořádku, ale e, je možné dosáhnout takto vyvážené situace, nebo by lepší vůbec profilaci zakázat e, celkově? Takže to je můj dotaz na vás a děkuji vám oběma zpravodajům za dlouhé hodiny, které jste tomu věnovali. Děkuji, pan uh, eh, Dextra, nyní, nyní, prosím. Voorzitter, děkuji vel. Um, ehm, dat er Děkuji, pane předsedo. Všichni souhlasí s tím, že ochrana údajů je v Evropské unii pokládána za základní právo. A tyto právní akty mají přispět k ochraně osobních údajů. Já mám několik poznámek. Za prvé, zabývali jsme se dostatečně otázkou subsidiarity. Je skutečně EU příslišná k tomu, k tomu aby zajišťovala ochranu údajů takto detailně? Jsou členské státy Eh, neschopné zavést si efektivní pravidla v této věci. Smlouva hovoří o harmonizaci legislativy všude tam, kde je to nutné pro dobré fungování jednotného vnitřního trhu. Já si myslím, že toto není zde dostatečné zdůvodnění. Dále se musíme zabývat tím, zda zavedením jednotných pravidel pro všechny soubory obsahující osobní údaje, zda toto bude fungovat v praxi. Já si myslím, že jsme tak trošičku ztratili ze zřetele to, co by zde mělo být cílem, protože Jde také o to, jakým způsobem eh, může být celý režim nový zaveden. A tato pravidla by se měla stavovat na všechny organizace eh, větší než určitá mezní hodnota. To znamená, že eh, z mnoho podniků zatížíme další administrativou, aniž by to mělo jednoznačný přínos pro občana. A velké podniky budou zvýhodněné z hlediska nesení nákladů na splnění těchto předpisů. Já si myslím, že to není vhodné. Myslím, že bychom se měli více zaměřit na vlastnictví osobních dat. Dnes i děti mohou vstupovat do digitálního světa, který se stává stále více součástí života každého z nás. A je komerčně zajímavé pro podniky tyto údaje schromažďovat. Každý e-mail, který zašlete, každá stránka nebo fotografie, na kterou se podíváte na webu, to vše se ukládá a nikdy nemaže a vše, co někdo uloží, eh, pravděpodobně časem prodá, protože to má určitou ekonomickou hodnotu. Hovoříme zde o ochraně osobních údajů, ale měli bychom hovořit i o eh, myšlence anonymity na webu. Eh, například u dětí komise hovoří o právu být zapomenut mezi lobby proti tomu byl velký odpor, ale já si myslím, že to je velmi zajímavý nápad. A myslím, že bychom tady měli vést širší diskusy nad rámec toho, co zde dnes zaznělo, protože to je velmi důležitá oblast. Využívání eh, zakoupených osobních dat někdy ze strany podniku, se kterým spotřebitel nebyl v žádném vztahu, eh, může eh, oslabit právě toto právo být zapomenut. A využívání osobních údajů nějakým podnikem může někdy znamenat, že s těmi údaji nebude nakládáno zrovna obezřetně a to je opravdu důvodem k velkému znepokojení. Děkuji paní Het. Děkuji mnohokrát. a Dovolte, abych nejprve poděkovala našemu zpravodaji, zpravodajům za to, že vypracovali v mnoha ohledech vynikající zprávy. Nejprve tady zpráva, chci se dotknout zprávy k Evropské agentuře pro základní práva. Zaujímáme přístup, kde jsou, kde provádíme výčet všech základních práv, kterých se bude týkat to nařízení. Já si myslím, že to by byl dobrý přístup, jak zajistit vyváženost mezi jednotlivými těmito právy. Myslím, že některá eh, z práv jsou pouze práva relativní, které třeba považovat eh, potřebou ochrany jiných práv. Eh, jsou zde některé odstavce, které se týkají práv dítěte. Děti samozřejmě představí zvláštní kategorii, která zasluhuje zvláštní ochranu. Pokud řekneme, že specifická práva pro děti by, měla, by mohla znamenat méně ochrany pro dospělé, to asi není úplně správná argumentace. Také mne trošičku znepokuje rovnováha mezi eh, svobodou projevu a ochranou soukromí. Myslím, že to je také aspekt, na který se musíme zaměřit a jsem velmi rád, že zpravodaj eh, některé věci dále vyjasnil ve svém textu ochranu projevu, projevu musíme chránit eh, pro všechny, ne pouze pro žurnalisty. Jsem také ráda, že se zpravodaj zabýval otázkou přístupu přístupu k osobním údajům. A ještě na závěr k pozměňovacímu návrhu číslo 27, kde se hovoří o výjimce pro registrovaný výzkum Tento typ výzkumu je velmi relevantní eh, například pro veřejné zdraví. U medicínského výzkumu musíme zaručit, aby mohl pokračovat. A budeme o tom ještě diskutovat za pár týdnů, takže tím pro dnešek skončím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dnes bych se chtěla pouze omezit na směrnici, protože se donívám, že má mimořádný význam pro další spolupráci policie a spravedlnosti mezi členskými státy. Tato spolupráce musí být dále rozšířena a proto si myslím, že je třeba posílit vzájemnou důvěru v práci druhé strany. Je to velice důležité v jakékoliv práci. Je bez pochyby k tomu patří také vysoká ochrana, pokud jde o otázku nakládání s údaje a ochrany údajů. Myslím si, že tato ochrana je jednak důležitá pro ochranu vyšetřování, ale také ochranu oprávněných zájmů svědků a obviněných, kteří eh, musí mít jistotu, že tyto věci jsou zajištěny v rámci řízení členským státům. To tedy ukazuje, že evropské standardy, pokud jde o ochranu údajů, mají platit pouze u přeshraničních řízeních, to je tam v tom návrhu, ale já to nemohu podpořit, protože často zažíváme, že vyšetřování začíná na národní úrovni a teprve, když se to dostane do další fáze, tak se tady objeví další aspekty, které mají přeshraniční charakter. Tady je potřeba tedy ochranu údajů neustále zlepšovat a proto některé minimální standardy v ochraně údajů a také právě pokud je o trestně právní řízení při spolupráci justice a policie musí platit ve všech otázkách už od samého počátku a tento aspekt musíme probrat. V dalších etapách diskuze a musíme zajistit, aby tady nebyly různé standardy, protože to by akceptanci e, řízení e, ze strany občanů nebo pro občany nezvýšilo. Děkuji paní Romero López. Děkuji. Chtěla bych poděkovat zpravodajům za jejich úsilí. Tedy e, především se snažili sladit oba dva texty a ráda bych zmínila jedno téma, které tady bylo zmíněno pouze okrajově, je pro mě ale velice důležité. Tato směrnice v podstatě e, reaguje na celosvětovou digitální revoluci. Máme všeobecný rámec pro ochranu údajů, který má stanovit společná základní pravidla Ovšem objevují se tady některé rozpory nebo věci, které jsou v rozporu s národní úrovní. Jsou tady například i tady nadnárodní podniky, které působí v mnoha zemích a když se eh, potom eh, uvalí sankce, tak je tady také otázka, jestli jsou dostatečně efektivní pro ochranu údajů a jak to vypadá se zárukami, eh, které překračují pouze národní rámec. To vše poukazuje na to, že jde o všeobecná pravidla a mnohé tady ještě chybí. Možná, že bychom měli mít nějaký evropský orgán pro ochranu údajů, který by stanovil skutečná údaje, skutečné údaje, kritéria, pardon, protože zatím to ještě není dostatečně ošetřeno. Akta v přenesené pravomoci a prováděcí akty nemohou stačit na stanovení technických norem. Myslím si, že proto bychom měli zřídit zvláštní orgán pro ochranu evropských údajů. Ovšem ten v tomto návrhu nefiguruje. Takže tady vidíme, že bychom to mohli ještě vylepšit. Nevím. Myslím si, že by ten orgán měl být vytvořen, protože národní rámec nestačí. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že v naší skupině, stejně jako ve všech skupinách, si uvědomujeme, eh, že eh, samozřejmě toto je velice důležitá záležitost, důležitá zpráva a jsem velice rád, že zpravodajové se pustili eh, do této velmi důležité práce, ovlivňovali všechna důležitá místa a Jednak tady usilujeme ochranu jednotlivců a jednak také o efektivní fungování trhu a to dohromady je eh, tak eh, komplexní, že není snadné se zalíbit všem. Jsou tady některé klíčové věci, které bychom za naši skupinu chtěli prosadit. Tak eh, jak tady uvedla, kolegyně Birgit Sipl, směrnici vnímáme jako velice důležitou a proto nařízení i směrnice musí být vnímány v souvislostech jako balíček. Směrnice je sektorálním výjimkou pro obecné eh, nařízení, ale je potřeba, aby to bylo vzájemně sladěno jazykově, eh, aby byly sladěny definice a všechna ustanovení. To je pro nás velmi důležité. Dále je také velice důležité pro naše skupinu, aby eh, ty úvodní diskuze se zaměřili na definice nebo na to, abychom si stanovili, co je pro nás důležité, například profilování článek 20. Eh, tady už to bylo zmíněno, eh, to, že článek 20 je velice citlivá věc, tedy to profilování. My bychom se na to chtěli zaměřit, eh, na územní působnosti datoví kontroloři, kteří velmi často mají své sídlo v Evropské unii, ale poskytují služby tady. Potom ochrana údajů v evropských institucích a agenturách, to jsou důležité otázky. Je tady právo na vymazání a právo na to být zapomenut. Je to velmi důležitá Ehm, směrnice a nařízení, bude to velice zajímavé i pro ehm, ehm, ostatní zúčastněné strany a já si myslím, eh, že Evropský parlament, pokud se bude chovat kooperativně, si tady vyslouží velké zásluhy, takže my budeme za naši skupinu velmi usilovat o spolupráci na tomto tématu napříč parlamentem. Děkuji, pan Tobolc. Děkuji, pane předsedo. Když jsem, si poprvé, když jsem se poprvé začetl eh, do těchto eh, textů, které jsou eh, velmi obsáhlé, tak jsem byl trochu rozrušen, protože mám pocit, že zpravodajové mají za sebou opravdu možná až příliš velký kus práce a mám k tomu takový filozofický komentář. Komise vlastně tady napůl vybudovala určitou loď a když tato loď bude na moři, tak my bychom se měli snažit, nebo než bude nám vyslána na moře, tak bychom se měli snažit eh, vylepšit konstrukci této lodi a já se trošku obávám, že ta konstrukce není dostatečně solidní a ten problém, který Jan Albert eh, tady, tady, kterému čelí, ten je skoro nevyřešitelný. Jak eh, má dobudovat něco, co od začátku bylo konstruováno chybně? Děkuji. Teď jsme si tady vyslechli poslance, kteří chtěli přispět do diskuze a předtím, než dáme slovo opět zpět eh, Eh, zpravodajům, tak eh, bych dal slovo irskému předsednictví, protože právě irské předsednictví se bude zabývat touto věcí v příštích měsících. Já chápu, že zástupce irského předsednictví pan Gogen je tady mezi námi, takže pokud se k tomu chcete vyjádřit, tak prosím, máte v tuto chvíli možnost. Děkuji, pane předsedo. Eh, já uznávám, že máte velmi málo času, takže Eh, a také si uvědomuji, že ministr pro spravedlnost a rovné příležitosti eh, se objeví mezi vámi eh, a bude s vámi diskutovat a proto ty nejdůležitější věci ponechám na něm, i když samozřejmě mohu říci, že je známé, že toto je velká priorita pro irské předsednictví a že tomu věnujeme velké zdroje. Velmi se zaměřujeme na to, abychom pokračovali v této intenzivní práci. Také jsme již měli velmi plodná setkání se zpravodají a e, e, tady e, vlastně tu práci na tomto nařízení považujeme za velice důležitou a už to tady zaznělo, musíme samozřejmě vypracovat ještě více ta obecná pravidla předtím, než se zaměříme na detaily a výjimky, takže těšíme se na spolupráci v dalších šesti měsících. Děkujeme irskému předsednictví a nyní poté, co jsme si vyslechli poslance, bychom mohli dát slovo našim zpravodajům, aby schrnuli všechny ty příspěvky, eh, které jsme si tady vyslechli. Eh, pan Albrecht eh, možná si vezme slovo k nařízení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, kolegové, za velmi podrobná vyjádření. Samozřejmě máme málo času a bude ho potřeba více, abychom mohli vše pečlivě prodiskutovat tedy alespoň ty věci, které jsou ještě otevřené. Toto, toto samozřejmě není eh, konečná forma, budeme na tom muset eh, pracovat a když jsem pracoval na řízení, tak eh, jsem si uvědomil, že téměř nikdo pokud tam vůbec někdo je, eh, kdo by měl nějakou odpověď na specifické otázky. Takové odpovědi téměř neexistují. Takže proto o tom musíme diskutovat velice intenzivně. Budeme se muset eh, zabývat podrobnostmi, eh, tím, jak nastavit správně ta pravidla a já si myslím, že nikdo neví, jaká je ta správná odpověď na otázky, které jsou pro společnost zcela nové, ale myslím si, že jsme na správné cestě a doufám, že i nadále budeme pracovat ve stejném duchu jako dosud. Jak už jsem uvedl, mnohé z těchto změn, které jsou nyní navrhovány, vychází eh, z diskuzí, které už proběhly. A jsem eh, připraven pracovat na kompromisech, až všechny ty eh, pozměňovací návrhy budou schromážděny. Eh, ekonomický růst a ochrana údajů, to jsou věci, které nestojí v rozporu. Myslím si, že bychom tady měli upozornit na to, že my se tady snažíme vyvažovat informace, jak už to tady někdo řekl, tedy informace mezi dvěma stranami, eh, které se na něčem eh, dohodnout, tedy na jedné straně společnost a na druhé straně eh, spotřebitel. To je velice důležité, abychom si to uvědomili. Když lidé chtějí eh, svěřit někomu své osobní údaje, pokud eh, chtějí se takto vydat v šance podnikům a společnostem, tak mohou, pokud s tím souhlasí, pokud jsou tam smlouvy, které splňují určitá pravidla a Eh, je tam tady dostatečná, dostatečná informovanost. Takže proto si myslím, ehm, že jsou tady přístupy, eh, které bychom eh, mohli, kterými bychom se mohli inspirovat. inspirovat. Především pro společnosti by to mohlo být výhodné. Občané a spotřebitelé velmi často jsou ve slabší pozici a nejsou schopni využít výhod eh, hospodářské soutěže, která by tam a konkurence, která by měla panovat. Takže my bychom tady měli vytyčit pravidla, která nastaví vysoké normy, ale také vysokou míru hospodářské soutěže. To by mohlo být velmi výhodné pro evropský vnitřní trh, protože práva na ochranu osobních údajů a normy v této oblasti vytváří důvěru pro občany, pro spotřebitele a když se rozhodují, zda využijí nějakou službu, tak eh, samozřejmě se musí také rozhodnout, jestli poskytnout eh, osobní údaje a to, jak to bude nastaveno, to eh, bude zásadní. Všichni samozřejmě tady zmiňovali, že vše v dnešním světě je velmi propojené a nemůžeme oddělovat digitální prostředí od analogického a analogového a proto bych vás chtěl tady vyzvat k tomu, abychom společně se zaměřili na dosahování tohoto cíle a samozřejmě jsem připraven věnovat veškerý čas, který mám irskému předsednictví, abychom zahájili práci na našem cíli a potom ho také dosáhli, pokud možno před dalšími evropskými volbami v roce 2014. Děkuji, pane Albrechte. Nyní vy, pane Drosasej. Děkuji, jenom velmi stručně, pane předsedo. Myslím, že se nám podařilo dodržet čas. Za prvé chci poděkovat všem kolegům za jejich přispění, za také jejich laskavá slova, pozbudivá slova, i za kritičtější poznámky a některé návrhy, které, o kterých již víme, kteréž byly předloženy dříve. Myslím, že to vše ukazuje jak důležité je toto téma pro každého z nás. Myslím, že se jistě shodujeme i na tom, že je velmi důležité pro naše občany. A proto si velmi cením toho, co řekl pan předseda, že totiž ve výboru na schůzích bude večleněno více času na další vyměny názoru o této problematice, o tomto reformním balíčku k ochraně údajů. Myslím, že je jasné, a projevilo se to i v dnešní výměně názoru, že pozornost věnujeme především nařízení více než směrnici. Já jsem realistou a pragmatikem. Toto je jen logické, navazuje to i na to, co eh, říkala Sophie Intel, že nařízení představuje eh, jasné pravidlo a směrnice v podstatě eh, jak se výjimkou z něj. Toto je i linie, které se držíme my, alespoň ve velné většině naší práce. A dovolte, abych ještě zopakoval a zúraznil, že kromě obsahové stránky, kterou budeme muset projednat, eh, projednávat tedy u směrnice v nadcházejících týdnech a možná měsících, je to také politický rozměr, politický problém, na který možná budeme narážet u směrnice. Bude to záviset na tom, jak eh, rada a členské státy zareagují, jak e, budou dále na směrnici pracovat. Ještě jednou upozorňuji, že je možné, že my, Evropský parlament, budeme možná muset řešit i e, politické problémy s touto věcí. Ještě jednou děkuji všem. Děkuji oběma našim zpravodajům i všem členům výboru, kteří e, se zúčastnili a podělili na této věci a přispěli do diskuse, která zřejmě nebyla dostatečně vyčerpávající, takže můžeme si dát druhé kolo za dva týdny, 21. až 22. ledna, to znamená ještě tento měsíc, na řádné schůze našeho výboru, kde může proběhnout druhé kolo této diskuse. Proto, protože tady lhutu na, pro poznací návrhy máme na 22. února v poledne, to je opravdu nezvykle dlouhá doba na předkládání pozněcích návrhů. Takže bychom měli mít dostatečný prostor pro to, vít z toho, jak bude probíhat diskuse. Vy chcete k tomu něco říct, pane Alvaro? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem eh, čekal, až budete hovořit o lhůtě na propozňovací návrhy. Eh, samozřejmě ve srovnání s obvyklými lhoutami je to již tak eh, dlouhá lhouta, i když si můžeme říct, že ta běžná lhouta týden, dva není dostatečná, ale vzhledem k tomu, že kolegové hovořili o složitosti tématu, o tom, jak jsou vzájemně provázány směrnice a nařízení, že tam je celá řada nedořešených aspektů, nevyjasněných. A vzhledem k tomu, že jsme měli rok na přípravu ve výborech, ve stínových zpravodajové, samozřejmě to, co nám předloží zpravodajové, je velmi důležité a já bych rád požádal, zda by bylo možné případně zvážit posunutí hluté propozací návrhy na konec března místo konce února, protože pokud rozhodujeme o něčem, co se týká organizačních trestním řízení nebo rovnováhy eh, sil mezi spotřebiteli a eh, podniky, což se týká 500 milionů lidí, tak eh, bych nerad činil jakákoliv úspěchá rozhodnutí. Takže ještě jednou, jak jsem opakoval již na předchozích schůzích, nadřazuji kvalitu časovému aspektu, takže bych poprosil o prodloužení této hluty. Myslím si, že i tak můžeme vyhovět přání zpravodajů, aby hlasování v plénu proběhlo ještě za irského předsednictví. Ale myslím, že prodloužení hluty by velmi pomohlo. Takže slyšeli jste tento návrh. Nevidím jinou možnost, než ponechat na zpravodajích a stínových zpravodajích, aby tento návrh, aby tento návrhu rozhodli. Buď písemně v nadcházejících hodinách, nebo nebo teď je možná, protože to budeme projednávat znovu za dva týdny na řádné schůzi, můžeme tedy dát možnost eh, zpravodám s tím zpravodám, aby tuto možnost vážili, ale znovu zdůrazňuji, že tato lhuta je již tak dlouhá a navrhuje se tedy, aby byla dále prodloužena o měsíc a stanovena až na konec března. A navrhuji, aby se zpravodajové o tom dohodli se stínovými zpravodaji, pokud souhlasí. Chcete něco říct, pane Albrechte? Ano, děkuji. Jenom bych rád řekl, že už jsme se bavili o lhutě pro poznací návrhy. Spravodajové a stínoví spravodajové odsouhlasili tento termín 7, 22. Eh, eh, ledna, pardon, eh, února. Jak zde zaznělo už tak, je to poměrně dlouhá lhuta, takže všichni by měli mít čas do té doby poslat své návrhy. Problém je v tom, že my budeme muset vypracovat také kompromisní návrhy. Jestli, budou, jestli bude tisícovka poznacích návrhů, tím jsem si jist a my to budeme muset nějak připravit na hlasování. Tak, abychom eh, se vyhnuli situaci, kde bychom nebyli v pozici vyjednávat ještě s kým předsednictvím. Ehm, pane kolego, co, to, co k tomu říkáte vy. Já se jenom připojím ke kolegovi Albrechtovi. Já bych byl velmi rád flexibilní v této věci, ale skutečně bylo obtížné se dobrat rozhodnutí v této věci. Známe eh, argumenty všech, eh, že jsou z toho všichni nervózní, ale myslím si, že se musíme přidržet toho vyváženého rozhodnutí, kterého jsme se již dobrali. Paní Entwald, ano, já myslím, že poněkud předčasné nyní eh, v této fázi rozhodovat o prodloužení hluty. Nicméně ráda bych požádala o vyjasnění od irského předsednictví. Vy jste uh, říkal něco, co mne zaujalo. Tak trochu uh, zdá se, že rada tedy má probíhat eh, diskuse o směrnice o nařízení a my trváme na tom, to bylo jako balíček. Navíc směrnice je předpokladem pro přijetí dalších věcí, které leží radě na srdce. Je to v oblasti policení a soudní spolupráce. Takže bych ráda požádala o slib, o záruku od rady, že budete pracovat i jak na směrnici, tak na nařízení paralelně naraz a nikoli na jedné věci nejprve a poté na nařízení nejprve a poté teprve na směrnici. Irské předsednictví? Ano, mě je jasné, že na vás tlačí čas. Já velmi rád s paní Entveld to ještě projednám eh, po schůzi. Eh, já jsem nikdy neřekl, že nejprve eh, budeme hovořit nařízení po té osměnici. Eh, já jsem jenom řekl, že se snažíme předat co nejvíce věcí k nařízení. Samozřejmě potřebujeme nejprve to, zaznělo zde, že nařízení obecná pravidlo směrnice spíše výjimka a máme pocit, že třeba nejprve tady vyladit to obecné pravidlo a poté, no, poté výjimky z něj. No, I kolegové zjistili, že Eh, že spousta věcí se opakuje v těch diskusích, těch jednáních o nařízení a o směrnice, takže se snažíme jaksi uspíšit práce na nařízení, ale eh, ne, že by až následně přišla na řadu směrnice. Pan Fos, ano, děkuji. Víte co, eh, ono je to trošku problém a člověk si říká, co kdyby byl měl víc času, když je to tak komplexní téma navíc, že jo. Ehm, samozřejmě jsme pod určitým časovým tlakem, mně by samozřejmě bylo nejmilejší, eh, aby to rozhodnutí, zda dodržíme nebo nedodržíme tu, ten termín v únoru, abychom o tom mohli rozhodnout někdy třeba v půlce února, abychom viděli, jestli nám to stačí nebo ne. A já bych proto poprosil rád všechny, abychom to ještě zvážili, možná abychom to rozhodnutí ještě eh, řešili později. Dobrá, tak myslím, že jsme se že se blížíme dohodě zatím, nebo dobrali jsme se dohodě, zatím se držíme stanoveného časového rámce. Jak jsem řekl, proběhne druhé kolo diskuse již za dva týdny. Uvidíme, eh, jak to bude vypadat po této diskuse, ale myslím si, že je opravdu rozumné eh, zachovat tu hutu pro poznací návrhy na konci února, což je prakticky za dva měsíce. Nyní se podívejme na další bod. Máme velký sklus, ale stále je zde možnost eh, to dohnat. Eh, pokud eh, půjde vše hladce u dalšího balíčku, který se týká, poprosím o klid v sále. Poprosím ty, kdo opuští sál, aby tak činili v tichosti. abychom mohli pokračovat v našem programu. Děkuji vám, dámy a pánové. Takže čeká nás společná rozprava o celé řadě bodů 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15. Všechny věci se týkají absolutoria souhrný rozpočet EU, různé oddíly souhrného rozpočtu, je zde oddíl tři komise, dále Evropský inspektor ochrany údajů, agentury Evropské unie pro, agentura Evropské unie pro základní práva, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Eurojust, Evropská policejní akademie CEPOL, Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích Frontex, dále Evropský policejní úřad Europol a e, výkonnost finanční řízení a kontrola agentur. Všechny tyto věci mají jediného navrhovatele e, stanoviska, je jim náš kolega Georgios Papanikolaou. Já bych navrhoval, abychom si vyslechli jeho souhrnou prezentaci návrhu stanovisek k absolutoriu ke všem e, těm bodům, které jsem zmiňoval, číslo 7 až 15. A potom si možná vyslechneme zástupce e, komise a některé poslance, kteří si budou přát vzít slovo. Takže pane Papa Kolau, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se maximální stručnost, bývá na velmi málo času. Takže po provedení auditu a e, výroční uzávěrce se, se nastoupí do další fáze e, udělení absolutoria. V současné fáze jde o to, jak komise a zmiňované agentury plnily rozpočet 2011 e, a provedly závěrku. Máme zprávu Evropského účetního dvora, příslušné závěr doporučení, také reakci komise eh, na eh, požadavky na žádosti určité informace. Takže jde o to, tedy, že parlament zde vykonává kontrolní roli samozřejmě. Samozřejmě udělení absolutoria přísluší výboru pro rozpočtovou kontrolu. Výbor Libe byl požádán o stanoviska u agentur, které spadají pod eh, prostor svobody spravedlnosti a také u oddílu oddílu 3 Evropská komise, jak se zmiňoval. Jakožto výbor Libe tady vypracováváme stanovisko pro výbor pro rozpočtovou kontrolu kapsulatoriu pro souhrný rozpočet EU oddíl 3 komise a pro agentury Frontex, Europol, Evropská poslední akademie Eurojust, Evropské projekt ochrany údajů, Agentura pro základní práva, Metodovací centrum pro drogy a drogovou závislost, to znamená vše, co se týká prostoru svobody, správnosti a tak dále. Dále ještě je to tady stanovisko výkonnost finanční řízení a kontrola agentur v souvislosti se všemi zmiňovanými eh, orgány agenturami EU. My jsme eh, nechali okomentovat eh, své závěry agentury, z toho jsme vyšli, také jsme vyšli z případné změny v činnosti, v chování agentur v této policejně justiční oblasti. Podle informací, které jsme obdrželi, Rada pro agentury, které spadají pod oblast eh, které spadají tedy pod oblast, která nám přísluší, eh, tak všechny ty agentury se chovaly eh, zákonně, řádně od CEPOLu, Europolu, Eurostu, Frontexu se výhrada auditora týkající se rozpočtování týkala, plánování rozpočtu tedy týkala alespoň z části externích faktorů, vnějších faktorů. Eh, my jsme tyto situace projednali eh, například s ředitelem Frontexu před pár týdny. Víme, jaké eh, problémy se vyskytly také v roce 2012. Konkrétně v případě Frontexu koncem října 2011 tato agentura obdržela dalších 321 milionů eur, což samozřejmě takováto dodatečná částka představuje značnou výzvu v rozpočtovém plánování, to také zohledňuje ve stanovisku. Dále, pokud je o prostor ke zlepšení, to bylo identifikováno ze strany EUD, například Evropská policejní akademie. Ta agentura zareagovala na e, závěry auditora a podnikla kroky ke zlepšení řízení. Pokud je o CEPOL, Agentura eh, dosáhla značného pokroku, pokud je o finanční řízení v roce eh, už od roku 2008, kde jí bylo absolutorium odepřeno. Samozřejmě zbývá ještě podniknout určité kroky ke zlepšení slabin v rozpočtovém plánování, eh, také ve vybavení a postupech agentury, ale ta agentura je na správné cestě. Dále je třeba zvážit, zda policejní akademie může využívat i nadále své aktuální prostory, to je třeba vyjasnit s akademií co nejdříve. Pokud je Eurojust, tady je třeba eh, znovu eh, zvážit eh, definice a rozdělení roli mezi ředitelem Eurojustu a kolegiem Eurojustu. Poslední odstavec našeho stanoviska k Eurojustu oznamuje náš záměr, některé naše návrhy a záměr dotknout se tohoto při příští revizi nařízení pro Eurojust. Dále pokud je o Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Byly tam náklady ve výši nějakých 270 tisíc eur za nevyužité kancelářské prostory, protože eh, centrum bylo převedeno do Lisabonu, do nových prostor, ale nenalezlo adekvátní řešení pro své předchozí kancelářské prostory, to znamená nezajistilo jejich pronájem ani je neprodalo. Proto žádáme, aby tato věc byla eh, naléhavě řešena, zvlášť v době krize. Dále, pokud jde o Evropský Evropského inspektora ochrany údajů, agenturu pro základní práva, tady nebyly žádné vážnější problémy. Je zde jedna věc, kterou bych rád nezmínil, tím již uzavřu. Jsem pevně přesvědčen o tom, a to věc velmi důležitá, že eh, v naší auditní činnosti do budoucna také EUD ve svých eh, kontrolních zprávách a, ve vnitřní kontrole bychom se měli více zaměřovat na výkonnostní audity agentur EU eh, i komise, tak abychom měli jistotu, že peníze daňových poplatníků jsou eh, vynakládány podle principu value for money, hodnota za vynaložené prostředky. Zvlášť v době úspěšných opatření třeba mít jistotu, že evropské agentury a komise vynakládají své prostředky rozumně, efektivně, účinně. A dovolte, abych celou srdce poděkoval našemu sekretariátu, paní Katrin eh, Huber, za vynikající spolupráci eh, při vypracovávání mých stanovisek. Děkuji, pane předsedo. Snažil jsem se to schrnout opravdu stručně. Děkujeme, pane Papa Nikolau, za tuto velmi rychlou prezentaci tohoto celého balíčku návrhu stanovisek. Děkujeme vám za snahu, že jste mluvil tak rychle, abyste to rychleji stihnul. A tím pádem teď máme trošku prostoru ještě pro komisi. Pokud vím, někdo tu je. Ano. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám eh, za slovo. Eh, děkuji panu zpravodaji za vyvážený přístup. Komiže, komise v podstatě nemá připomínky k tomu návrhu stanoviska jako takovému, pouze bychom se rádi vyjádřili k zprávě účetního dvora. Pokud jde o kapitolu, která se týká nás, a rádi bychom se vyjádřili k několika otázkám uvedených v návrhu stanoviska. E, v kapitole 8 Komis, v kapitole 8 zprávy účetního dvora komise tuto zprávu vítá. Je dobře, že nebyly objeveny ne, ne, nepřístojnosti v oblasti pro spravedlnost e, a svobody, což je velmi uspokojivý výsledek. Pokud jde o téma v e, návrhu stanoviska, komise bere na vědomí všechny návrhy ze strany pana zpravodaje e, k tomu nedostatku informací, ve zprávě účetního dvora, to je samozřejmě kompetence účetního dvora jako takového, to je nezávislé na komisi. On musí rozhodnout o vlastní metodologii, metodice auditu a struktuře výroční zprávy. K tématu zvyšujících se úrovni implementace závazku a pladeb v roce 2011 zde komise potvrzuje, že od roku 2012 eh, předběžná data vykazují stejně vysokou předběžnou úroveň implementace jak závazku, tak pladeb. Je to asi 97 až 100 A eh, k tomu třetímu tématu, které se týká kapitoly 8.02, zde rovněž rádi konstatujeme, že i zde to provádění bylo na velmi dobré úrovni, bylo na úrovni 97%, což eh, jasně ukazuje, že rozpočtové plánování bylo no, velmi dobré. Eh, pokud jde o eh, ty výhrady k, k té výroční zprávě o aktivitách DG Home, zde chce komise uvést, že provedla všechna opravná opatření, která byla uvedena a v příštích týdnech eh, v rámci zprávy a výroční zprávy o aktivitách za rok 2012 provede komise detailní analýzu všech výsledků a hodnocení a proběhne hodnocení této výhrady. Děkuji. Děkujeme vám za komisi a teď jsou zde poslanci, kteří se chtějí vyjádřit? Ano, paní Matěje, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poblahopřát eh, za vynikající zprávy. Je to velice důležitá věc. Agentury, evropské agentury, eh, nejenom ty, které se týkají našeho výboru Libe, ale i jiných výborů, jsou velmi důležité a je škoda, že tady nikdo v sále není, nebo že je tady velmi malá účast. Ale dobře, vraťme se tedy k tématu. Ty agentury, kterými se dnes zabýváme, jsou velice důležité a měli bychom eh, být spokojeni, že účetní dvůr eh, tady nemá žádnou námitku k rozpočtovému řízení, ke zprávě těchto agentur. A i když eh, tedy je pravda, že ve výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, všichni eh, se už vlastně vzpěčují podle eh, proti zprávám účetních dvorů, protože účetní, účetního dvora, protože účetní dvor podává stále stručnější zprávy, pokud jde o agentury. Stanoviska jsou každý rok tedy stále více slyšet stanoviska výboru proti tomuto postoji účetního dvora. Ale je to tak. My jsme odmítli absolutorium CEPOLu, protože tady byly velké pochybnosti, pokud jde o ředitele, dřívějšího ředitele CEPOLu, ale musíme také říci, že současný ředitel vyvinul velké úsilí. Ta zpráva je dnes velmi dobrá, snížil náklady na financování, eh, snížil počet zaměstnanců a udělal další kroky a nyní je zpráva CEPOLu velmi dobrá. Pokud jde o Eurojust, just, tak tady bylo řečeno, eh, že eh, ředitelé agentur jsou někdy určitým nárazníkem a často jsou zodpovědní nebo musí být zodpovědní, musí se zodpovídat za správné postupy administrativ a byla tady snaha změnit eh, právní základ a já už jsem několikrát požadovala, aby byl jmenován zástupce Evropské komise, eh, který by měl eh, konzultativní a participativní hlas v těchto věcech. To by zabránilo některým chybám, například těm, které jsme viděli v Cepolu. A myslím si, že kdybychom včas zakročili, tak by nešlo k takovému dramatu, který, ke kterému v Cepolu došlo. To jsem chtěla říci. Eh, to je v podstatě vše. Děkuji za odvedenou práci. Děkujeme, paní Matěje. A teď eh, jsou zde další žádosti o intervence. Chce si někdo vzít slovo k tomu, co říkala komise nebo pan zpravodaj? thank you. Tak, dobře, není tomu tak. Takže vám děkujeme, papa, pane Papa Nikolao. Děkujeme za tu stručnou verzi těm návrhům stanoviska a tím pádem máme ještě trošičku času, abychom řekli, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanoven na 21. ledna, což je za dva týdny. Takže 21. první v pravé poledne, prosím. Ano, všichni zaznamenali. V pravé poledne 21. ledna a tím pádem se můžeme akorát připravit na hlasování k následujícímu Bodu. Dovolte mi ještě zmínit, že hlasování o návrzích stanoviska proběhnou někdy na konci února 20. až 21. února. To znamená hlasování o těch návrzích stanoviska pana Papa Nikolau. A e, teď, vzhledem k tomu, že dva body na pořadu jednání byly odloženy, tak se pustíme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

Just when we go... Tak, vážení kolegové, jdeme na to. Když jsme začínali dnes ráno, tak jsem říkal dvě věci, které zopakuji. Přeji všem hezký nový rok, všem, kteří to neslyšeli ráno, tak to slyšíte teď. A druhá věc je, že musíte mít všichni své kartičky pro elektronické hlasování. Pokud to nemáte, pošlete si pro ně, ať to všichni máte. Vidím, že někteří poslanci nebo poslankyně tu jsou, přišli včas, ale nemají kartičku. A hlasování tentokrát bude velmi krátké, takže prosím vás, pošlete si pro ně někoho. Ti z vás, kteří máte hlasovat a nemáte kartičku, tak si pro ní musíte dojít nebo někoho poslat, anebo mi to musíte říct, abych to věděl abychom to mohli započítat, abychom pak mohli přepočítávat. Čtyři z vás! Pro boha. Tak to nebude vůbec jednoduché. Vzhledem k tomu, z jakých frakcí jste. No dobře, tak jdeme na to. Já to jenom jedna složka. Zpravoda je pan Filip Klejs, který nemá kartičku. No, toto hezky začíná. Takže prosím, pamatujte na to, že musíte, musíme započítat vaše hlasování. Ale prosím, kolegové, už se utište. Ano? Méně hluku, více práce. Tak, soustřeďte se, prosím. Ano, je to téma Integrace přistěhovalců, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení. Spravodaj, respektive navrhovatel je pan Filip Klejs. Chcete něco říct? Ne. Dobře, tak jdeme hlasovat. Tak, jak e, to stanovisko je před námi. Jste všichni připraveni? Tak můžeme začít. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6 byl stažen, pětka odpadá, čtyřka odpadá, číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To není jasné, takže elektronická kontrola pozměňovacího návrhu 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 11 proti 31, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Číslo 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Číslo 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Číslo 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Číslo 13 a 20, které jsou identické, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Kontrola, aha, dobře, tak to zkontrolujeme. Třináctka a dvacítka dohromady, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 18 proti, přijaty. 21 a 22 dohromady, ty jsou opět identické. Kdo je pro? Ano, 21 a 22, tak, eh, dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijatý. Teď 24 a 26 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijatý. Číslo 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Zkontrolujeme 27. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 19 pro, 28 proti, zamítnuto. Takže 29, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato, 30, kdo je pro? Pardon. Ne, ten odpadl. 31 odpadl, 32 odpadl, 33, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 35. A? To eh, pardon, přijato. Já jsem to řekl špatně, ale dobře, zkontrolujeme to. Číslo 34. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato, ano. Já jsem to řekl špatně. 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se.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 Proti? Zdržel se přijato. 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Tak. A teď eh, hlasování o návrhu usnesení jako celek v pozměněné podobě. Zahajuji, prosím. Děkuji vám, pane... Promiňte, promiňte, promiňte, promiňte. Tak, teď už můžete. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl pouze upozornit na to, že eh, v tom pozměňovacím návrhu, eh, které byly právě odhlasovány, Eh, jsou věci, které zásadně změní ehm, tu zprávu, to, na, to stanovisko. Já budu tady hlasovat proti. Chtěl bych na to upozornit ostatní kolegy a doporučovat jim to. Eh, pokud, ehm, pokud tato zpráva bude odhlasována, tak prosím, aby z ní bylo odstraněno mé jméno. Děkuji. Closed. 27 against. Konec hlasování. Pan předseda hovořil bez mikrofonu. Eh, stanovisko bylo přijato. Eh, bereme na vědomí, že z toho chcete stáhnout své jméno. Každopádně vám, pane Klejsi, děkujeme za odvedenou práci. We should be moving. Tak, eh, teď jdeme dál. Děkujeme všem, že jste si přišli zahlasovat. A opět bych vás požádal, pokud chcete odejít, abyste tak učinili v tichosti, abychom my ostatní, kteří chceme pracovat, eh, se mohli věnovat práci a mohli jsme dodržet čas. Jdeme tedy na bod číslo 18. Zajištění a konfiskace výnosů ze zločinů v Evropské unii. To je tedy téma kterým se zabývá Evropský parlament. A zpravodajkou je paní Monika Luisa Makovej, která má slovo. Kolegové, prosím, stižte se, odcházejte v tichosti. Ano, chceme tady diskutovat o dalším tématu na pořadu jednání a vy nám v tom bráníte. Promiňte, paní Makovej, ještě chviličku počkejte, já bych ještě upozornil všechny poslance a poslankyně na to, že to je velice důležité téma v boji proti kriminalitě, eh, kterým se tento výbor zabývá. Jde o to, že většina trestných činů se děje na základě vidiny zisku a tento návrh směrnice na konfiskaci a zajištění výnosů ze zločinů, což je téma představené v roce 2012, chce provést revizi právního rámce těch pravidel pro tu extenzivní konvistaci z třetích stran, to je to, to zmražení a zajištění prostředků skrytých nebo transferovaných nebo jinak zmizelých eh, v době provádění té trestné činnosti. Návrh zprávy byl představen bude představen paní Monikou Makovej, respektive ten původní návrh byl předložen 19. Eh, září 2012, lhůta pro pozměňovací návrhy bylo 13. prosince. A v mezidobí eh, si rada také vypracovala společný přístup k tomuto textu a teď nám paní Makovej eh, řekne, jak to vypadá momentálně a a pak uvidíme, jak to bude probíhat dál. Teď má každopádně slovo paní Makovej. Um, děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, kolegové, za to, že věnujete takovou pozornost eh, této věci a také, eh, že jste předložili tolik pozměňovacích návrhů. Já společně se stínovými zpravodaji jsem předložila eh, s paní Rito Borsolino a Sonia Alfano celou řadu pozměňovacích návrhů, které usilují o posílení ustanovení, pokud jde o konfiskaci, která není založena na odsouzení rozsudků eh, a mm, dalších, aby to bylo efektivnější a abychom mohli lépe potírat organizovaný zločin, současně eh, s tím, že samozřejmě budeme respektovat požadavky na spravedlivý soud. Tyto pozměňovací návrhy kráčí eh, následujícím směrem. Jednak chceme, aby se vyjasnilo, vyjasnil fakt, že konfiskace může být nakázána pouze eh, soudními orgány a vyjasnění že konfiskace, která není založena na odsouzujícím rozsudku, může být provedena pouze, když tak soud posoudí, usoudí se zvláštních okolností. Za třetí, zavést jasná ustanovení, která se týkají respektování práva na obhajobu obžalované osoby a také bona fide třetí strany. Za čtvrté, poskytnutí požadavku na členské státy, aby přijali legislativní opatření pro eh, řešení eh, postupů eh, přesouvání majetku na třetí strany, tak aby se vyhnuli zmrazení anebo konfiskaci. Pátá kategorie vyjasnit fakt, že osoba, které se dotýká rozhodnutí o konfiskaci, má právo Eh, na určité další kroky a dále eh, Konfiskovaný majetek by měl být eh, využíván pro projekty, které mají zabránit trestné činnosti a nebo pro další veřejně prospěšné cíle. Pozměňovací návrhy, které předložili kolegové, se týkají především výjimek pro situace, kde konfiskace by neměla být uplatněna, například v případě, kde opatření by bylo nepřiměřené a příliš by zatížilo dotčenou osobu a mohlo vést ke ztrátě jeho živobytí a nebo by eh, se mohlo eh, zabránit eh, tomu, že oběť bude vypovídat. Potom dále konfiskace právních osob Dále pozměňovací návrhy, které se týkají povinnosti pro soud, který nakazuje konfiskaci, aby vlastně eh, tedy vycházeli z důkazů, když se rozhodují. Mnoho pozměňovacích návrhů eh, se také týkají sociálního znovu, znovu využití konfiskovaného majetku, tak aby se zabránilo ztrátě hodnoty a také eh, riziku kriminální infiltrace. Takže toto stručně jsou kategorie pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k této zprávě. Spravodajové, eh, tedy stínové spravodajky a já eh, sdílíme v podstatě podobný přístup, stejný přístup k této zprávě a přáli bychom si silnou směrnici o konfiskaci Eh, včetně konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku, eh, konfiskace majetku třetích stran a rozšířené konfiskaci. A já doufám, že budeme o tom již diskutovat velice konstruktivně i nadále, tak jak to bylo v minulosti a doufám, že bude možné celý text přijmout co nejrychleji. Eh, politické skupiny požadovaly, aby hlasování ve výboru Libe bylo odloženo na 21. ledna pardon, 30, 31. ledna. A nyní eh, samozřejmě čekám na vyjádření eh, kolegů. Okay, thank you, Mrs. McAvey. Now... Děkuji, paní Makovej. Ano, stínoví zpravodajové, začneme paní Ritou Borsellino. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Makovej za odvedenou práci. Stejně jako já je členkou zvláštního výboru eh, pro šetření organizovaného zločinu a samozřejmě víme, jak důležitá tato směrnice je. Eh, Zástupci represivních orgánů a občanské společnosti se na nás opakovaně obraceli. Jde tedy o to, aby eh, nebyly legitimovány zisky plynoucí z trestné činnosti, protože pokud se nám tento cíl nepodaří, tak bude podkopán boj proti organizované trestné činnosti. Jako Evropský eh, parlament tady musíme upravit přístup komise, musíme mít velmi efektivní nástroje pro protírání organizovaného zločinu. A my jsme tady společně s paní zpravodajkou, s paní Alfano předložili pozměňovací návrhy, které by měly návrh posílit. Já bych uvedla pouze některé věci, například článek 4, pozměňovací návrh 93. Tady eh, jsme eh, naplánovali rozšířené propadnutí majetku v těch případech kde některé osoby mají více majetku, než může odpovídat jejich běžné činnosti. Eh, potom eh, konfiskace bez předchozího odsouzení. Máme tady pozměňovací návrh 104 článku 5a a justiční orgány podle tohoto textu mají možnost provést konfikaci bez předchozího odsuzujícího rozsudku, pokud se to týká osoby, která je obviněna z určitého zločinu. Toto už existuje v některých členských státech, například v Itálii, a je velice důležité, abychom tady stanovili přesná ustanovení pro konfiskaci bez předchozího odsuzujícího rozsudku. Dále tady je také využití skonfiskovaného majetku. Pozměňovací návrh 107 eh, stanoví, že členské státy musí přijmout nezbytná opatření, eh, která vychází eh, z běžné praxe, z běžného postupování, tak aby se zajistilo, že konfiskovaný majetek bude dobře využit, především tedy poslouží prevenci trestné činnosti a nebo všeobecně prospěšným projektům. Je velice důležité, aby občanská společnost nabyla dojmu, přesvědčení, že má cenu bojovat proti trestné činnosti. V Itálii existuje mnoho svazů, eh, které využívají konfiskovaný majetek pro své aktivity. Máme tady pozměňovací návrh 104 a 125, ve kterých se stanoví zvláštní kompetence, pokud jde o konfiskaci majetku třetích osob, které musely být zasvědče- zasvěceny do toho, nebo museli být informováni o tom, že majetek plyne, plynul z trestné činnosti a v některých případech jim byl tento majetek převeden. Je tam i hodnota, která je považována za nepřiměřenou. Dále jsou také členské státy vyzývány, aby zahájili trestně právní kroky proti těm, kteří připustili takový převod majetku. Paní Latford, vy byste se chtěla přihlásit o slovo? Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych eh, udělat několik připomínek, i když nejsem stínovou zpravodajkou. Předložila jsem několik pozměňovacích návrhů a tyto pozměňovací návrhy v podstatě lze rozdělit do dvou kategorií. Jedna slouží vyjasnění, protože toto je návrh, který se zakládá na trestně právním základu. Ovšem některé členské státy tady mají pravomoci v oblasti občanského práva eh, v jejich existující legislativě a proto jsem předložila pozměňující návrhy, jako například jeden nový bod úvodního ustanovení, ve kterém by mělo být vyjasněno, že eh, směrnice eh, se týká opatření konfiskace v oblasti trestního práva a v podstatě jenom minimálně opatření práva občanského. A dále eh, se snažím také vyjasnit, aby bylo tedy jasné, eh, tak jako je to v pozměňovacím návrhu 91, že toto ustanovení se nedotýká těch členských států, které již eh, tady mají určité pravomoci v oblasti eh, občanského eh, zákonníku za tímto účelem. Chtěla jsem pouze vyjasnit, že existující opatření v národní legislativě, které vychází z občanského práva, budou přetrvávat i nadále že nebude potřeba je rušit, tak aby členské státy mohly tyto pravomoci založené na občanském právu uplatňovat a e, vést kroky v tomto duchu bez ohledu na tuto směrnici. To znamená, že se to bude týkat celé Evropské unie, ale e, o pravomoci založené na občanském právu nebudou rušeny. A další pozměňovací návrh který jsem předložila, nebo další pozněcí návrhy usilují o to, abychom eh, se nevstali důležitých záruk, ehm, pokud jde o procesní právo. My jsme tady pracovali na mnoha opatřeních a musíme být konsistentní A proto lidé, kteří jsou podrobeni konfiskaci a konfiskačním příkazům, eh, by tedy měli mít eh, určitou úroveň eh, právních záruk. Tady máme například pozměňovací návrh číslo 8, který požaduje po členských státech, aby přijali příslušná opatření, aby bylo zajištěno, že osoby budou mít právo na efektivní opravné prostředky také pokud jde o konfiskaci, a to včetně eh, práva na právní eh, zastoupení. Já doufám, že eh, to podpoříte. Ehm, pozměňovací návrh 143 hovoří o, členských státech o tom, že by měli dát možnost jednotlivcům, aby eh, vlastně rozporovali eh, ten příkaz ke konfiskaci před právním orgánem. A já doufám, že to provedeme, protože to bude eh, konzistentní s těmi věcmi, které jsme řekli v opatření B a C. A já doufám, že náš výbor podpoří tyto pozměňovací návrhy, anebo text, který se jim bude podobat. Závěrem pozměňovací návrh 147. Tady navrhuji, abychom upravili text, protože my tam zatím ještě, samozřejmě jsme se neschválili opatření C, a proto není dobré, aby se v návrhu eh, eh, říkalo, eh, že no, osoby dotčené by měly být zastoupeny právníkem já to nahrazuji textem, že by měli mít právo být zastoupeni právníkem, protože to je terminologie, která více odpovídá tomu, eh, co máme za text, pokud jde o přístup k právní pomoci. A potom paní Makovej, eh, pozměňovací návrh 123 požaduji, 153 požaduji, aby eh, soud zvážil, zda není ohroženo živobytí dotčené osoby, pokud bude konfiskován její majetek. protože tady samozřejmě existují některá základní lidská práva, která musí být dodržena a e, není možné e, pokud je té možnosti eh, legální obživy, tak je pravděpodobné, že se vrátí opět k trestné činnosti. Ehm, takže eh, já doufám, že se nad tím paní Makovej zamyslí a že některé z mých pozměňovacích návrhů přijme. Senior Tavariš. Děkuji, pane Tavareši, prosím. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat naší zpravodajce paní Makovej za konstruktivní dialog a spolupráci na této zprávě. Chci také poděkovat eh, stínovým zpravodajům, kteří toto téma velmi dobře znají a vnímají nutnost zavedení tohoto nástroje. Všichni víme, že ten nástroj je potřebný. Víme, že ti, kdo se stávají obětmi organizovaného zločinu eh, nejprve trpí ne, přímými následky této věci, ale poté také nepřímými následky, kde dochází, dochází také k odklonu zdrojů, který může být eh, poměrně značný. Takže tato zpráva má dva aspekty. Jakým způsobem eh, konfiskovat tyto výnosy a za druhé, jak naložit s konfiskovanými produkty či majetkem. Jak to vidím já, ehm, zdá se mi, že se všichni shodujeme. Je třeba harmonizovat legislativu, je třeba poskytnout eh, užitečný základ pro prevenci trestné činnosti Mohou mezi námi být rozdíly co do prostředků či cest, jak se dobrat těchto společných cílů. Postoj mého poslaneckého klubu a mě, protože jsem stínovým zpravodajem za svoji frakci, je, že je třeba hledat prostřednictvím dialogu koncensus, zejména ve věci dodržování základních eh, práv. Není možné, abychom přijímali e, legislativu tím způsobem, že překročíme určité právní hranice, které jsou velmi důležité a které třeba dodržovat. Například presumce neviny patří k základním pilířům právního státu a já se domnívám, že existuje možnost, jak uspořádat poznací návrhy a zprávu tak, aby tento princip klíčový byl dodržen. Domnívám se, že některé pozměňovací návrhy, zejména ty, které zmiňovala paní Morcelino, například čtyřka, eh, já obecně souhlasím s paní Borsalino, ale a to tedy v politické, ideologické rovině, logické rovině. A domnívám se, že tento poznací návrh je třeba nově formulovat, protože alespoň pokud je o mne, Připadá mi přece jen překvapivé, že bychom eh, konfiskovali podle kritéria životního stylu určité osoby nebo eh, sociálního ohro, společenského ohrožení, které představuje. Já bych s tímto mohl mít problém. S tímto poznacím návrhem také se 45, kde se říká, že je možné přistoupit ke konfiskaci i bez odsouzení eh, daného, eh, daného člověka. Takže tyto poznací návrhy mne opravdu zarážejí, ale je to spíše tady otázka prostředků než neschody na cílech. Nebudu pokračovat příliš dlouho, ale pokud je o společenské znovu využití zabaveného majetku, je to opět poznací návrh číslo 52. Podle něhož by občané sami měli mít možnost se podílet na rozhodování o tom, jak budou eh, využity eh, zabavené produkty či majetek. Takže tady dochází k aktivnějšímu zapojení občana. Jde o přímou demokracii, Je to například eh, návrh Švýcarska, který se týká zejména majetku zabaveného diktátorským režimům. kde tady existuje specifický režim pro nakládání s konfiskovaným majetkem. Tady se tady zvažuje možnost eh, společenského využití za společensky prospěšnými účely tady zabaveného majetku a mohli bychom ponechat na evropských občanech, aby eh, přišli s návrhy pilotních projektů či priorit. Například bychom mohli dát eh, prioritu regionům, které jsou obětí organizovaného zločinu, abychom ukázali, že organizovaný zločin poškozuje eh, danou lokalitu, daný region a že lidé mají možnost se tomuto zlu bránit. To je poznací návrh 53, nikoli 52, promiňte. A konečně, pokud eh, by se konfiskace eh, neopírala o a, a akce, které poškozují oblasti mimo EU. Možná bychom se zabývali i nad tím, e, pokud poškozuje tato trestná činnost e, e, občany mimo EU, mohli bychom se zabývat i tím, jak ty zabavené prostředky využít na rozvojovou pomoc. Prostě vždy víc principu, že pomáháme oběti zločinu díky skonfiskovanému majetku. Ještě jednou děkuji všem. Myslím, že zde máme také dobré kompromisní návrhy, protože existuje konsensus. Děkuji. Pan Kirkhope, poprosím stručně. Ano, velmi stručně, pane eh, předsedo. Jakožto stínový zpravodaj u mne eh, jako nejdůležitější vnímám eh, to, abychom zavedli vzájemné uznávání příkazů ke konfiskaci majetku v Evropě. To je velmi důležité z hlediska orgánů učených v trestním řízení. Dále eh, právní služba jasně uvedla, že se to týká pouze trestně právních věcí, ale já naprosto souhlasím s Barankou Latfordovou a podpořil bych poznací na číslo 91, protože si myslím, že je naprosto klíčové, aby v těch zemích, kde existuje již zavedený systém, který je realizovan přes občanskoprávní oblast, eh, tak bychom neměli nějak ohrozit tyto systémy. Já si myslím, že Eh, naopak bychom toto měli podporovat. Myslím, že bylo velmi komplikované, kdybychom nutili eh, členské státy, aby zaváděly eh, trestně právní pravomoci či kompetence, které by překrývaly oblasti, kde oni už mají zakotveny jaksi, svoje režimy a své kompetence občanskoprávní. Že i když to nevyhovuje naší právní službě, myslím, že by bylo velmi důležité, abychom všichni podpořili 91. A také bych apeloval na vzájemné uznávání, aby se stalo také základní složkou součástí této zprávy. Děkuji, pane předsedo. Ähm, Děkuji vám, další řečník. Děkuji vám. Eh, já chci poděkovat, poblahopřát paní zpravodajce za to, co nám předložila. Já bych chtěl upozornit na to, že eh, jakékoliv změny se musí probíhat eh, velmi, velmi důrazně. nějaké ty, ty vyšetřování z, e, u třetích stran, vyšetřování s předběžným rozsudkem, to jsou, velmi obe, e, věd, to jsou velmi důležité věci, které musíme brát velmi obezřetně, protože máme konec konců prezumci neviny, takže musíme garantovat jak zachování majetku, tak právo na spravedlivý proces. A já si myslím, že jakékoliv předběžné rozsudky nebo předběžná rozhodnutí musí probíhat velmi, velmi opatrně a velmi, velmi výjimečně, jinak bychom právě tu prezumci neviny postavili doslova na hlavu. A e, k tomu, e, v tom smyslu ještě zmíním ten návrh 36, paní Latford, e, který vítám, protože se tam explicitně hovoří, že jde o věci trestního práva a ne o věci civilního práva. Kromě toho mohu konstatovat, že mnoho pozměňovacích návrhů z různých frakcí řeší vlastně stejné problémy stejným způsobem. Pro mě je důležitý návrh 46, kde Komise v podstatě nepočítá s žádnými konkrétními případy v této věci a e, jsou to opět e, případy, kde může docházet k nežádoucím e, důsledkům a já si myslím, že bychom sem měli zavést ještě nějaké bezpečnostní opatření, které by eh, zohlednilo například třeba i oběti dané trestné činnosti. Dále k článku 4 a 5. Tam jde o to vyšetřování a vyšetřování bez rozsudku. Eh, já si myslím, že zde musíme být velmi precizní. Mně eh, zatím připadá, že tyto články jsou formulovány velmi jaksi nejasně protože eh, i zde je potřeba eh, zajistit eh, jaksi garanci zachování majetku na základě velmi přesně formulovaných právních předpokladů. A já si myslím, že bychom zkrátka mohli hovořit o zabavení majetku pouze tehdy, kdy soud na základě jasných skutečností a jasného důkazního materiálu Eh, případně pak konfiskuje majetek eh, na základě, eh, na základě konkrétního rozsudku. Nejde o to, nejde zabavovat majetek bez předchozího rozsudku. Je potřeba, aby ten člověk skutečně byl odsouzen, pakliže hovoříme o trestním případě. Článek 7 to je ještě třetí bod, který bych chtěl zdůraznit. Zde jsem předložil tři pozměňovací návrhy na přepracování eh, části 1 a 2, tak aby se to celé trošku zkompaktnilo. A nakonec, a to říkal už Louis Tavareš, eh, se hodně hovoří o využití eh, dalším využití tohoto majetku. Podle mě ale tato otázka vůbec nespadá do pole působnosti této, této směrnice. Já si myslím, že tady jde o nějaké eh, minimální standard pro zabavení a konfiskaci a zajištění tohoto majetku, ale potom to jeho další využití vůbec přece není cílem této směrnice. Eh, v Německu se tyto prostředky používají hlavně na odškodnění obětí, to je v prvním případě, a eh, nebo se používají na další navržené cíle, ale já si myslím, že eh, by bylo užitečné a smysluplné, aby každý členský stát sám rozhodoval, jakým způsobem eh, tento majetek, eh, tyto výnosy bude, bude používat. Já si myslím, že zde s tím nesmí vůbec souviset žádná konsolidace evropských rozpočtů, a to ani vzdáleně. Jsou to konec konců majetky, Eh, které vznikají v důsledku zásahu do práv eh, eh, jednotlivců. Paní Weber. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velmi stručně nechci opakovat vše, co již říkali kolegové, ale pane předsedo, je nadevší pochybnost, že nový typ závažné kriminality a přezraničního Eh, zločinu si žádá i nové právní nástroje pro boj proti těmto věcem. Všichni souhlasíme, že třeba se vydat tímto směrem a zároveň ovšem musíme být opravdu obezřetní, když to provádíme, protože v opačném případě hrozí, že bychom zahodili vše, co již bylo dosaženo Evropskou unii v Evropě od 50. let, kdy máme celou judikaturu také Evropského soudu pro lidská práva potřebujeme pravidla, ale ta pravidla musí být zcela jasná, protože pokud nebudou, pak samotní soudci budou mít problém se jejich aplikací a mohli bychom nakonec eh, mít eh, různá rozhodnutí nejen v rámci jedné země, ale také mezi eh, členskými státy EU by rozhodnutí soudu mohla být rozdílná. Tento výbor požádal agenturu pro základní práva, aby vydala stanovisko v této věci. Myslím si, že řada poznacích návrhů, které byly předloženy, jsou v souhlase s tím, eh, v souhlase také se závěry agentury pro základní práva u tohoto návrhu, protože pokud procesní práva, to bylo vyzdvihováno jako problematické. To jsou vlastně základní práva chráněná Evropskou unii, například presumce neviny nebo e, právo na obhajobu, což je součást spravedlivého osobního procesu, nebo další věci. Opravdu velmi důležitým aspektem je proporcionalita daného opatření. Musíme mít naprostou jistotu, že všude, kde bude možné eh, přijmout takové opatření, musí jít o opravdu závažný trestný čin či zločin, protože jinak bychom otevírali cestu něčemu, kdy bychom dnes učili výjimku a za tři roky opět a za 20 let už bychom se ocitli v úplně odlišném světě. Já si myslím, že to naším přáním není. Já jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů, které víceméně odpovídají pozměňovacím návrhům předloženým jinými kolegy. Myslím si, že mé návrhy by že to také může usnadnit práci později zpravodajce, které děkuji za její snahu a práci, až se bude dobídat kompromisu. Takže myslím, že by bylo opravdu hodné, aby výsledná zpráva odrážela Eh, postoje všech eh, poslaneckých klubů, aby nebyla ideologicky zabarvená, eh, protože je důležité, jak jsem již zmínila, bojovat proti vážnému organizovanému zločinu, ale také bojovat za základní práva. Děkuji. Děkuji, paní Matěj. Děkuji, pane předsedo. Stojí před námi opravdu důležitý text, eh, o který jsme žádali a mm, také po vytvoření výboru Krym eh, výbor Lipe žádal, aby žádal hlasování v plénu minulý rok. Eh, někteří z přítomných kolegů, paní Makové, paní Borsolino, pan Tavareš a další, zasedají zároveň ve výboru Krym spolu se mnou a mohu vám říci, že by bylo dobré, kdybyste někteří eh, z vás eh, přišli k nám do výboru Krim, protože tam eh, je odlišný přístup k tomuto textu. Také je zde jasně cítit, že paní Borsalino a paní Makové nemají stejný postoj jako někteří z vás, kteří by chtěli ten text zpřísnit, přetvrdit. Samozřejmě vždy musíme vycházet z prezumce neviny. Já nemám Eh, pocit, já jsem eh, nenavštívila, nepůsobila na soudech jinde než, v jiné zemi než moji, ale eh, nemám pocit, že by soudci nerespektovali presumci neviny. Já myslím, že soudci pracují naprosto dobře. Upřímně řečeno si myslím, že pokud vezmeme působení mafie v Evropě i za jejími hranicemi, ale především v Evropě. Myslím si, že skutečně bychom mohli přitvrdit ještě v tom textu, rozšířit konfiskaci majetku a také rozšířit možnost zmrazení majetku. Skutečně bychom měli umožnit široké zabavování majetku, protože myslím, že teď už nějakých šest měsíců se tomu věnujeme ve výboru Krim, máme slyšení s kriminology, s experty z Europolu, z OLAFu a tak dále. A když si uděláme trošičku představu o působení nadnárodní mafie, mohu vás ujistit, že skutečně je zde důvod ke znepokojení. Jeden z posledních kriminalistů, které jsme vyslechli, nám řekl, že teroristé eh, dnes eh, jsou eh, daleko menším důvodem k obavám v Evropě než organizovaná mafie, organizovaný zločin. A mimochodem je třeba si uvědomit, že motivem mafie je vydělávání peněz a získávání majetku. A pokud tedy eh, nebudeme, nezaložíme možnost jakožto zákonodárci zabavovat tento majetek, tak jak jinak můžeme bojovat proti mafii? Samozřejmě je třeba eh, dodržovat práva jednotlivců, eh, samozřejmě presumce neviny, ale jakou jinou cestou bojovat. A pokud je dnes před námi text, jehož cílem je pokusit se usnadit boj proti organizovanému zločinu, proti mafii. A pokud tady vlastně budeme říkat, že je třeba chránit mafiány, což v podstatě z té diskuse ze, vychází, eh, já si myslím, že u těch článků, které jsou zde vnímány jako sporné, bychom naopak měli tady postupovat razantně. Měli bychom se pokusit přispět svým dílem. Komise předložila návrh, máme možnost vytvořit zajímavý legislativní nástroj a nakonec se, se zastavíme v půli cesty. No, upřímně řečeno, jsem trošičku zklamána. Pokud nemáme odvahu jít dále, tak já budu opravdu zklamána výsledkem. Přeji mnoho odvahy a mnoho štěstí našim stranikám, paní Makoje, paní Bolsenu. Byla bych ráda, kdybychom zašli dále, kdybychom měli alespoň odvahu bojovat v právní oblasti proti mafii. Děkuji. Paní Wurzkurt. Děkuji. Paní Boskort, děkuji. Já chci nejprve poděkovat paní zpravodajce Makovej za její práci na této velmi důležité zprávě. I já jsem předložila některé poznací návrhy a chtěla bych vyjádřit svůj souhlas se slovy paní Matěje. Nejdůležitější je, aby ten nástroj byl efektivní, abychom mohli něco změnit. A mé poznací návrhy, stejně jako návrhy dalších kolegů, zdůrazňují, že je důležité, aby veškerý konfiskovaný majetek či zboží eh, byl využit eh, ve prospěch a k užitku eh, oběti této trestné činnosti. Myslím, že jsme to již zdůraznili například v souvislosti s obchodováním s lidmi. Další poznací návrh říká, že to má platit nejenom pro fyzické osoby, ale i pro právnické osoby. A konečně ještě přejeme si odvést efektivní práci, což předpokládám ano, pak je velmi důležité, aby fungovala dobře spolupráce mezi policejními složkami, soudními orgány, finančními úřady a tak dále. To je jediná možnost, jak se dobrat na některých z těchto případů. Takže doufám, že zpravodajka přijme mé poznací návrhy. Děkuji. Myslím, že paní Borsalino si chce ještě vzít slovo. A stručně poprosím a poté dám slovo ještě komisi. Já nebudu komentovat to, co řekli kolegové. Všechna vystoupení byla zajímavá, jenom vás chci ujistit, pokud je o mne, že nikdo rozhodně nespochybňuje základní práva všech, a ne jenom zločinců, ale také ostatních členů společnosti. A také chci říci, že na tom hlasování bylo stanoveno na 31. ledna ale 31. Eh, ledna SAD zasedá v Terstu, takže poslanci eh, ze socialistické frakce se nebudou moci účastnit hlasování. Eh, přece jenom dorazit z Terstu na hlasování není až tak snadné, takže co s tím uděláme, protože všichni sociální demokraté budou v Terstu. Sí, proprio vero. <laughs> proprio vero. Ano, to je skutečně zádrhel. uvidíme, budeme to muset zvážit. Než dám e, slovo zpravodajce, má ještě slovo komise. A ještě kolega Tavareš. Tak prosím. Děkuji. Jen veli, velmi stručně, pane předsedo. Já vím, že je, je, je samozřejmě dobře, že pokud jde o ty prostředky, tak musíme být opatrní, základní právě a tak dále, ale na tom se jistě nějak shodneme. Ale Eh, já nesouhlasím eh, s panem Fosem eh, ve věci toho sociálního užívání těch konfiskovaných prostředků. Já si myslím, že pokud chceme nějak sofistikovaným, proaktivním způsobem bojovat s organizovaným zločinem, tak bychom měli to znovu využívání těch prostředků vidět jako součást toho boje. A mělo by to být součástí tohoto tématu, protože v komunitách, kde organizovaný zločin je pevně zakořeněn vlastně v tom samotném způsobu života, je to v podstatě kulturně a historicky e, součást života, tak ten boj musí být nejenom justiční a trestní, ale musí také měnit ten způsob života. Jeden způsob, jak to udělat, je poskytnout lidem možnost tak, že uvidí, že lze ty prostředky užívat legitimně a že to je pro jejich eh, komunitu lepší než zločin. Takže to je součástí boje proti zločinu. A je potřeba, abychom o tom takto přemýšleli. Samozřejmě, když chceme nějaký evropský fond, tak chceme evropský fond, který bude zlomkem těch konfiskovaných prostředků. Já si myslím, že nemůžeme eh, mít dvojí standardy. Nelze od EU žádat, aby jednala, aby dělala legislativu, aby spolupracovala v oblasti policie a justice a aby neměla žádný evropský fond aby ty fondy toho konfiskovaného majetku, které jsou konfiskovány evropskou legislativou, evropskou snahou a tak dále, že to všechno má jít členským státům. To nejde. Ale kdyby zlomek těch prostředků šel do nějakého evropského fondu, a kdyby evropští občané znali, kdyby věděli, že se tyto prostředky využívají na sociální eh, projekty na národní i nadnárodní úrovni, já si myslím, že by to bylo jedině dobře, takže eh, to bylo jenom stručně ode mě. Dobrá, děkuji. Teď tedy zástupce komise, pan Bortinsky, eh, se chce vyjádřit k tomu stavu jednání. Prosím, máte slovo. Stručně. Děkuji vám, pane předsedo za slovo. Chtěl bych poděkovat zpravodaj spra, stínovým zpravodajům a ostatním členům výboru Libe za aktivní spolupráci. E, z té diskuse je jasně patrné, že jsou zde různé názory. Komise se upřímně ze všech sil snažila předložit vyrovnaný návrh, který by zohlednil tu obrovskou diverzitu řešení, týkajících se konfiskace v členských státech. Zároveň samozřejmě se zasazujeme o vytvoření nástroje, který bude mít evropskou přidanou hodnotu, což je naprosto zásadní eh, v boji proti organizovanému zločinu. Velmi důležitý je zde právě ten přeshraniční rozměr v EU. A musíme samozřejmě také plně zachovávat základní práva. Chci zmínit několik málo témat a nebude to vyčerpávající seznam. Pokud jde o pozměňovací návrh 66, 7 a 8, tak zde chceme zdůraznit, že konfiskace se nebude aplikovat pouze na přímé zisky z kriminality, ale v souladu s mezinárodními umluvami se bude vztahovat i na prostředky reinvestované do eh, dalších eh, zdrojů, které jaksi souvisejí eh, s tím majetkem daných osob. Pokud jde o definici, tak pohybujeme se v rámci definice právního základu. Konfiskace je v podstatě definovaná jako trest a zároveň se umožňuje, aby ta konfiskace byla pokryta i v další, byla součástí i jiných netrestních řízení. Eh, konfiskace by se neměla využívat pouze tehdy, eh, pakliže je možná nějaká konfiskace, to by eh, ta opatření značně okleštilo. Co je velmi důležité, chtěli bychom zdůraznit, že a teď jde o ten pozměňovací návrh 90 a návrh 4, eh, kde jde o konfiskaci bez, bez rozsudku, kdy v podstatě ta konfiskace může být nařízena i bez nějakého trestního řízení. Eh, náš návrh eh, je takový, že by se tento systém aplikoval pouze v těch případech, kdy to trestní stíhání nelze, nelze zahájit nebo v něm nelze pokračovat. Jinak by to překračovalo mandát, který máme na základě smlouvy. Rovněž zde máme určité obavy, pokud jde o e, dokazování kompletního důkazního materiálu a jedině tehdy by se aplikovala konfiskace. To by v podstatě kompromitovalo e, samotný e, princip této rozšířené konfiskace, která už funguje a praktikuje se ve všech členských státech. Je už to v podstatě do značné míry součástí evropské legislativy, zatím to však není dostatečně jasné téma. Pro nás eh, je velice důležité opatření a to je vlastně test té eh, té přidané hodnoty, to je právě ta konfiskace bez, odsouz, bez eh, odsouzení. Já si myslím, že nějaké pozměňovací návrhy, kdyby tento druh konfiskace by se nedal aplikovat, pakliže ten ten obžalovaný neustále zdržuje, tak by to byl, byl špatný signál, protože eh, by to v podstatě znamenalo, že si ty výdělky z eh, kriminality můžete ponechat ve finále a společnost s tím nic neudělá. No, eh, vzhledem k tomu, že máme málo času, tak už další podrobnosti zdůrazňovat nebudu. Eh, chci jenom říci, že doufáme, že parlament bude souhlasit s tím, že, je, že ta eh, zajišťovací opatření a pojistky, které jsou součástí tohoto návrhu, jsou dostatečná. Je to v podstatě poprvé, kdy máme nějakou směrnici ve věci trestního práva, která zabíhá i do oblasti pojistek. Je to legislativa, která samozřejmě si vyžaduje vzhledem ke své povaze eh, tyto pojistky. A to je z mé strany, pane předsedo, eh, vlastně všechno. Děkujeme vám za slovo a velmi se těšíme na další jednání a věříme v podporu Evropského parlamentu tak, abychom na konci měli směrnici, která skutečně v terénu něco změní. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Irské předsednictví chce něco říct? Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Eh, jak víme, Rada přijala eh, obecný přístup na toto téma. Je to téma pro irské předsednictví velice důležité a zajímá se o něj náš eh, ministr pro spravedlnost, rovnost a obranu. Eh, vím, že eh, bude hovořit s ostatními aktéry v příštích týdnech a já jsem přesvědčena, že i v diskusích s parlamentech dosáhneme eh, značného pokroku. Velmi si vážíme práce zpravodajky a ostatních členů tohoto výboru. V této rané fázi jednání v podstatě chci ujistit tento výbor, že, že i my se neustále zasazujeme o dosažení nějakých vyrovnaných závěrů na toto téma a že toto téma schválíme. Dobrá, děkuji. A teď má slovo paní Makovej. Eh, pokud vím, vzala jste na vědomí eh, to, co tady zaznělo eh, od paní Borsellino o tom naplánované schůzi SAD. Jde o naplánovanou schůzi, jde o schůzi celé frakce SAD která pojede do Terstu 30. a 31. ledna, což znamená, že s tím musíme něco udělat, protože eh, SAD sice není důležitější, ale ani není méně důležitá než další frakce zastoupené zde ve výboru Libe a všichni tady musí být na hlasování, takže pakliže s tím něco lze dělat, tak by to bylo vhodné. Prosím, paní Makovej. Děkuji. No, řešení by bylo, že bychom dotestovali všichni a hlasovali jsme tam, že ano. No ne, ale vážně, probereme to se sekretariátem a uvidíme. Teď eh, poznámky k diskuzi. Eh, pro mě, pro paní Borselino a paní Alfano eh, jsou eh, v této, důleži- v této směrnici nejdůležitější právě ta konfiskace bez rozsudku, konfiskace třetích stran a eh, rozšířená konfiskace, protože ta konfiskace na základě rozsudku a omezená pouze na ten předmět toho odsouzení, pro, pro který se předkládaly důkazy, to je v podstatě takový vtip, Eh, a všichni, všichni mafiáni se nám vysmějí. To není efektivní krok, je to krok v podstatě zbytečný, protože zkrátka ty peníze jim zůstanou, že ano. Takže to je to nejdůležitější. A myslím si, že to je i v souladu s tím, co říkala paní Matia a ostatní. Dále mi dovolte zmínit, že můj osobní názor je, že ty nejlepší systémy jsou například ty ve Velké Británii nebo Irsku, kde máme i e, občanskou konfiskaci, respektive konfiskaci v občanskoprávních e, procesech. V podstatě ty akty jsou trestní svou povahou, ale soudí se u občanskoprávního soudu. V ostatních členských státech je velmi široká škála legislativy, to jsme konec konců slyšeli v dnešní diskusi, kdy kolegové hovořili každý o vlastním systému. A já si myslím, že naše role je nalézt to nejlepší řešení pro všechny členské státy, pro celou Evropskou unii. My tu nejsme proto, abychom e, zohledňovali už existující právní systémy členských států, jsme tu od toho, abychom udělali o krok víc a nalezli společné řešení pro tento druh konfiskace v případech e, organizovaného zločinu. Ano, členské státy budou muset změnit svou legislativu. Pokud jde o záruky, e, není jistě pochyb, že jakákoliv konfiskace, ať už bude založena na rozsudku nebo ne, tak bude prováděna na základě soudního rozhodnutí. Takže ano, můžeme o tom diskutovat, ale je jasné, že e, definováno to bude přesně už na začátku, znamená všechny požadavky na spravedlivý proces budou zachovány a dodrženy. A dále eh, pro informaci bych kolegům ráda řekla, že Evropský soud pro lidská práva v mnoha případech eh, shledal, že konfiskace v těchto občanskoprávních sporech je v souladu s Evropskou mluvou o lidských právech. Nakonec chci říci, že samozřejmě proběhne diskuse mezi mnou a stínovými zpravodaji, navrhneme kompromisní návrhy, ale mým záměrem je dostat se co nejdál, mít co nejsilnější test, eh, text eh, o, tu rozšířen, o té rozšířené konfiskaci, konfiskaci třetích stran a konfiskaci nezaložené na rozsudku. Děkuji vám. Děkuji. Děkujeme vám za schrnutí a za závěry z celé diskuse. Těšíme se na spolupráci s vámi ještě před hlasováním. Takže to je všechno. Eh, Tím jsme uzavřeli poslední bod na našem pořadu jednání, tedy pro dnešek samozřejmě. Tím pádem eh, budeme pokračovat na příštím řádném zasedání Libe. To je 21. ledna v 15.00, 21. ledna v 15.00 a 22. celý den tehdy proběhne druhé kolo diskuse o eh, ochraně dat a další body. Děkuji a těším se na vás příště.